So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann würde ich jetzt eigentlich gerne anfangen, aber ich sehe noch nicht den Berichterstatter. Eh, dobré ráno, kolegové. Ehm, já mám takový pocit, tedy nevidím tady ještě zpravodaje, nebo zpravodajku pro náš eh, první bod. To je škoda, Nevíte náhodou někdo za EKR, jestli eh, Karin tady bude? EKR, eh, e prosím. Kde máte pana Karina? Nobody here. Nikdo tady není, tak co budeme dělat? part de notre rapporteur. Euh, euh, no. Okay, so uh, we will switch a little bit. Tak eh, přehodíme si pořadí bodů. Máme, máme tady za DV Eh, výbor, eh, tedy tento výbor máme zpravodaje. Eh, my jsme se dohodli na postupu 53+, plus, takže dávám slovo panu paní zpravodajce za DV Děkuji vám, pane předsedo. Pět let po událostech eh, v Bangladeši, které způsobily smrt více než 100 eh, lidí a přes 2500 lidí bylo zraněno, se zvyšuje povědomí o podmínkách, v jakých pracují lidé v textilním průmyslu. Ano, je to pravda, že se eh, dalo do pohybu několik iniciativ, aby se zlepšila situace v eh, textilním průmyslu. Ale bohužel některé tyto iniciativy eh, jsou dobrovolné a nepokrývají celý eh, výrobní řetězec. Proto ta deregulizace se nevyřešila. Otázka související s textilním řetězcem má tři dimenze. A tyto problémy by se měly řešit eh, společně tak, abychom zaručili lidská práva a důstojnost lidí. Ta první dimenze se týká pracovních podmínek a pracovních standardů, během kterých se vyrábí naše oděvy. Bohužel většinou se týká o, o zneužívání zneužívání, vykořišťování, včetně dětí. Eh, za druhé, eh, transparentnost a dohledovatelnost textilu občané mají právo na to, aby věděli, za jakých podmínek se vyrábějí trička, která si kupují v obchodech. Především chceme lepší označování. A potom máme tu třetí normativní dimenzi. Měli bychom mít normy, které budou právně závazné. Pouze tak eh, můžeme ukončit beztrestnost, eh, ve které se pohybují eh, mnozí výrobci, aby lidé věděli, co je za těmi tričkami, které si kupují. Potom je důležitá také genderová otázka. E, ženy jsou velkými oběťmi vykořišťování textilního průmyslu. Evropská unie a její členské státy by e, měly opustit cynismus, který hledá zisky pouze pro malou skupinu lidí. Musíme e, vystupovat podle našich ideálu. Měli bychom splňovat lidská práva a důstojnost osob. Proto trváme na tom, že potřebujeme rámec, který bude právně závazný a který zaručí respekt lidských práv a důstojnosti eh, během celého výrobního řetězce v textilním průmyslu a aby to bylo transparentní pro občany. Aby se vědělo, jak vypadají všechny výrobní podmínky. Pouze jenom tak vyřešíme tento problém. Eh, jinak budeme svědky toho, co se stalo v Rana Plaza Gaza a budeme komplici. Děkuji a e, nyní tedy e, náš zpravodaj se dostavil pan Karim. Sorry, Chairman, my apologies. Já se omlouvám, eh, pane předsedo, že jsem eh, nestihl začátek eh, zasedání dneska. Já bych tedy chtěl úvodem vyjádřit silnou podporu práci komise v této oblasti. Tři miliardy dolarů, tak to je vlastně objem toho obchodu, světového obchodu s eh, oděvy a eh, většinou zde pracují eh, ženy. Vyrábí se v těch méně rozvinutých a chudých zemích a my musíme zajistit to, aby ti, kteří pracují, kteří mají vlastně za obživu tento obor, tak aby byli schopni z toho také slušně vyžít. Eh, v posledních letech jsme zažili eh, případy, eh, kdy došlo k neštěstím v těchto výrobnách a my musíme zajistit, aby se <clears throat> zde také mohlo pracovat v důstojných a bezpečných podmínkách a také, aby bylo možné zde tedy pracovat eh, zde pracovat eh, v důstojných podmínkách a mm, my z eh, posledních letech jsme zde ostatovali několik užitečných iniciativ. Také členové tohoto výboru přispěli k pokroku v tomto bodě. A také vy osobně jste nedávno byl v čele delegace do Bangladeše. Já tedy doufám, že eh, eh, my eh, tedy jsme tomu přispěli i k tomu, že dnes máme slovo Mezinárodního monitorovacího výboru zprávy o pozitivním vývoji. Všichni jste dostali e-mailem také návrh stanoviska a já jsem eh, se také eh, setkal s pracovní, s příslušnými pracovníky v komisi a eh, hovořil jsem s nimi. To stanovisko se zakládá na šesti klíčových bodech. Za prvé je důležité, aby komise plně brala v úvahu stávající iniciativy v tomto sektoru nebylo by dobré, kdyby docházelo k duplikaci již eh, odvedené práce. To by skutečně vedlo k nepředvídatelnosti a nejistotě podnikání. Za druhé eh, je třeba sběr dat provádět unifikovaně o tedy dat o sociálním eh, prostředí, včetně logistických řetězců. Za třetí žádám komisi, aby se věnovala zejména potřebám malých a středních podniků, přičemž je eh, třeba všechny eh, kroky eh, provádět s ohledem na princip škálovatelnosti. Za čtvrté je třeba zajistit transparentnost a předvídatelnost v celém logistickém řetězci. Eh, aby se spotřebitel mohl spolehlivě rozhodovat, musí mít k tomu k dispozici eh, férové a smysluplné informace o eh, oblečení, které si pořizuje. Za páté, vzhledem k tomu, že je zde zastoupeno tolik žen v tomto průmyslu odvětví, je třeba, aby komise brala v úvahu genderový aspekt. No a za šesté, je třeba zajistit, aby země, které jsou součástí eh, tohoto logistického řetězce, eh, aby se připojily eh, k mezinárodním standardům, tedy ke standardům Mezinárodní organizace práce. K tomu patří také právo na kolektivní vyjednávání a také snadné, snadno dostupné mechanismy pro nápravu nespravedlnosti. Komise v současné době eh, pracuje na návrhu pracovního dokumentu, eh, do něhož by měly vplynout eh, pozměňovací návrhy z našeho výboru. Tento dokument by měl být hotový koncem února a měl by vyústit v nějakou další iniciativu v druhém pololetí letošního roku. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří Eh, se zapojit do této práce a eh, chtěl bych eh, i nadále s nimi spolupracovat velice úzce. Děkuji vám. Děkuji, pane Karime. Došlo tedy jste k tomu, že nám byly představeny klíčové body a já bych chtěl zdůrazněte, že tento pracovní dokument by měl být na stole velice brzy, už na ně čekáme velmi dlouho. Pokud si vzpomínám správně, už vlastně jsme o něm hovořili 24. Eh, eh, dubna loňského roku po eh, tom, po tom neštěstí. A já nyní dám slovo stínovým zpravodajím. Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedo, já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za přípravu tohoto stanoviska. Myslím si, že je to kvalitní základ naší práce, na které můžeme stavět a zároveň vyslat signál Evropské komisi. Ráda bych využila příležitosti toho, že je zde komise a proto se chci zeptat, zda již mají nějaké nové informace, pokud jde o iniciativu FACCHIP a zároveň o kalendář a monogram, pokud jde i o sdělení komise, které nás čeká a různé konkrétní akce v této oblasti. Samozřejmě, že tento text nám umožňuje trošku zvýšit povědomí v celé tomto eh, řetězci v oblasti oděvního průmyslu i v soukromém sektoru a zároveň jak si schrnout naše možné akce a kroky do budoucna. Je zde mnoho i soukromých iniciativ, které se týkají tohoto sektoru. Právě proto bychom mohli uvažovat o harmonizaci, o lepší koordinaci, koherenci těchto kritérií, pokud je o zvýšení sociální odpovědnosti podniků, vytvořit kvalitní základnu a zároveň těžit z osvědčené praxe. Paralelně je důležité, aby Evropská unie sledovala různé iniciativy, například pakt udržitelnosti a různé jiné akce a zároveň, aby pokračovala v rozhovore s našimi komerčními partnery a zlepšila pracovní podmínky v tomto sektoru a bojovala zároveň proti práci především dětské. Pokud jde o bilaterální úroveň, Evropská unie se snaží zlepšit podmínky pracujících, pokud jde o kapitolu rozvoje, udržitelného rozvoje, pokud jde o SPG 4 a Evropská unie by zároveň měla být vůdčím aktérem této oblasti a zároveň se podílet na práci mezinárodních práce, mezinárodních organizací, jako Mezinárodní organizace práce nebo VTO. Měli bychom zdůrazňovat kvalitní osvědčené praxe a zároveň zvýšit sociální povědomí a odpovědnost podniků na globální úrovni. Jsem ráda, že se pan zpravodaj věnuje i konkrétně otázce rovnosti mužů a žen ve svém textu a zároveň pokud jde o určitou rovnost mest, to by se tam ještě mělo zdůraznit. Těším se na další spolupráci s panem zpravodajem i se stínovým zpravodajem. Jsem si jistá, že tato spolupráce bude kvalitní. Děkuji. Děkuji. I já bych se chtěla připojit eh, k poděkování panu zpravodaji za to, že předložil eh, tento text, který nám poslouží jako výchozí bod pro další práce. I já bych chtěla říci, že je potřeba, abychom měli informace ohledně lhůt, kdy bude chtít eh, komise představit ten definitivní návrh. Eh, eh, protože ta první fáze, ta eh, průzkumná, začala před dvěma roky a od té doby jsme se dozvěděli o další zase tragédii v té nekonečné řadě v tomto odvětví. Nemůžeme to pořád odkládat, chceme-li mít seriózní práci a dojít k závazné legislativě. Pan navrhovatel pohovořil o několika věcech, se kterými Eh, samozřejmě souhlasíme, to je, že chybí normativní rámec. A to znamená, že ta odpovědnost leží na bedrech členských států a soukromých firm, protože my žádáme, aby byl eh, jasný normativní rámec, tedy due diligence, aby existovala transparentnost, která by umožňovala udržitelný rozvoj na všech úrovních s ohledem také na žádost eh, přístupu, který by zohledňoval různé podnikatelské dimenze. Vždy s ohledem na malé a střední podniky. Rovněž eh, si myslím, že bychom se měli podívat na úspěšné iniciativy, třeba Bangladesh Compact, což by se určitě dalo zlepšit, ale je to dobrý základ. Eh, především eh, kvůli důrazu, který klade na kontrolu a monitoring. A já také souhlasím s navrhovatelem, když říká, jak důležitá je tato norma, také co se týče práv protože víme, že 75 eh, eh, pracujících jsou ženy. A proto eh, tato podpora by byla zase dalším způsobem, jak pomoci ženské pracovní síle, protože, jak víme, je stále zranitelná, pokud jde o sociální a pracovní práva. Evropská unie zde má obrovskou šanci. My, protože zastupujeme polovinu produkce na světové úrovni, tak eh, my eh, bychom tímto způsobem mohli ovlivnit globální obchod a tím bychom mohli eh, snížit důsledky globalizace díky jasné a rigidní normativě, která se týká práv. Proto já očekávám netrpělivě spolupráci s, eh, také s tím novými zpravodaji. Doufám, že to bude plodné. Yes. Oui, merci, merci beaucoup, euh, monsieur le Sarne, zále, děkuji, děkuji za slovo. Pane zpravodaji, já bych rovněž ráda poděkovala našemu zpravodaji. Samozřejmě, že některé věci ještě můžeme nějak zkompletovat, rozšířit, ale souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj. A zároveň tak jak řekli kolegové, je důležité, aby komise konečně předložila harmonogram časový. Na to všichni čekáme. To nám skutečně, doufám, komise za chviličku eh, řekne konkrétněji. A nyní, pokud jde o tu základní otázku, tak to je, jakým způsobem responsabilizovat všechny poskytovatele v rámci celého řetězce, tak aby zde došlo k lepší spolupráci všech aktérů ta, těch je hodně, jsou to, jsou to, je to občanská společnost, mezinárodní organizace, vláda, odbory, pracovníci a tak dále. Čili to, co jsme udělali pro Bangladeš po situaci v Rana Plaza, si myslím, že je dobrým příkladem. Měli bychom takto pokračovat, umožňuje to skutečný pokrok v samozřejmě v minimálních mm, mzdách, zapojení odborů, zlepšení podmínek pracovních a proto je dobré, abychom v těchto iniciativách pokračovali. Myslím si, že je dobré, aby to byla určitá inspirace do budoucna. To je první věc. A druhá věc, velice rychle, myslím si, že OECD je rovněž důležitou referenci v tomto ohledu. A zároveň třetí věc, podporovat soukromé a veřejné podniky, aby došlo skutečně k zvýšení povědomí v této oblasti. Já myslím si, že nevládní organizace, podniky, vlády by měly spolupracovat a nějakým způsobem bránit maximálně zneužívání sociálních norem, pravidel, pracovních podmínek. Toto je pouze několik bodů, které jsem chtěla dodat k tomu, co řekl pan zpravodaj, ale samozřejmě, že budeme spolupracovat v následujících týdnech velice úzce. Děkuji. Äh, für die GUE, Frau Forenza. Forenza za GUE. Grazie, presidente, voglio anch'io ringraziare. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat kolegovi. Během příštích týdnů eh, doufám, budeme mít možnost jít eh, více do hloubky. V případě tohoto stanoviska, který se týká odivního průmyslu, kde eh, je zaměstnáno více než 4 miliony osob v Evropě a mm, mnoho dalších milionů v Ázii. A jak bylo řečeno, především se jedná o ženy, které pracují v tomto průmyslu. A myslím si, že bychom měli zdůraznit, že v tomto odvětví je velká koncentrace, pokud jde o pracovní sílu. Hovoříme o těch velkých značkách, hovoříme o obrovských ziscích. A tyto zisky e, jsou díky tomu, že je obrovské množství nabízené pracovní síly, která je velmi levná. A my si myslíme, že tato koncentrace v rukách eh, pouze několika nadnárodních společností, vede k tomu, že jsou mzdy velmi nízké. Proto si myslíme, že bychom měli v tomto ohledu stanovit priority. Za prvé, jasnější eh, řízení výroby. Musíme mít práva pro všechny, ve všech fázích produkce. A to znamená, že i nadnárodní společnosti musí převzít odpovědnost a musí změnit svoje průmyslové politiky a svoje průmyslové vztahy. A zde nestačí dobrovolná povaha. Musíme se postarat o to, aby respektování lidských práv začínalo od začátku. A musí se to týkat všech eh, pracujících, kteří musí mít eh, svobodu pro kolektivní vyjednávání, členství v odborech a důstojná mzda. Nesmíme také zapomenout na transparentnost a to, že eh, firmy by měly zveřejňovat seznam všech svých dodavatelů, abychom věděli, jak to vypadá s respektováním lidských práv. Proto v oděvním eh, průmyslu potřebujeme rovněž obchodní dohody, které by eh, donutily eh, firmy, aby uplatňovaly řádnou náležitou péči, pokud jde o lidská práva. A tím pádem nadnárodní společnosti budou vázány a tím podpoříme iniciativu OSN. Um, děkuji, děkuji za slovo. Paní Hautala, já si myslím, že ty výzvy, problémy všichni chápeme. Pan zpravodaj, pan Karim, jakož i paní Lola Sanchez to vysvětlili velice kvalitně. A nyní se musíme podívat na nástroje, co dělat. A jelikož tolik lidí má zájem na tom, aby se dozvěděli, jaký je původ, jaká byla produkční metoda, v tomto řetězci. Myslím si, že oděvní průmysl by mohl být eh, takovým příkladem a cestou, jak rozšířit postupy due diligence. Myslím si, že právě tímto způsobem asi uvažovala komise. Ještě před eh, nizozemským předsednictvím se očekávalo, že komise přijde s akčním plán, pokud jde o odpovědné praktiky v oblasti biznesu, podnikání. Já doufám, že komise s tím přijde a že přijde s návrhem závazného postupu due diligence. Myslím si, že by si mohla vzít komise příklad z francouzského eh, národního schromáždění, kde s takovou iniciativou přišli a myslím si, že je to dobrá příležitost a já doufám, že dojde k vytvoření takového závazného kodexu due diligence pro podniky. Toto je něco, co by mohlo být transponováno na evropskou úroveň a zabývat se povinnostmi všech dovozců, prodejců v rámci Evropské unie. Byl by to podle mého názoru nejlepší způsob, jak umožnit spotřebiteli skutečně, skutečně eh, si mít tu možnost mít ve svých rukách svou volbu. Za EFD, říká pan předseda paní Begin. Děkuji vám, pane předsedo. I já se připojuji k uznání obrovské práce, kterou odvedl pan navrhovatel, protože v, této, v tomto dokumentu je mnoho důležitých bodů. Samozřejmě jsou tady věci, které budeme muset prohloubit, stejně tak, jako o tom mm, hovoří Eh, příslušný výbor. Eh, co se týče eh, kapitoly udržitelného rozvoje, tak je důležité, aby tam byly otázky jako integrace osob s postižením, dětská práce. My také máme na mysli ty otázky mikropodniků, tak aby lidé mohli být více nezávislí. Potom rovnost pohlaví. Navrhovatel velmi správně řekl, že z těch 75 milionů osob, které pracují v tomto odvětví, tak 75 jsou ženy a proto by Evropská unie měla podpořit eh, rovnější rozdělení eh, práce eh, tak, aby více žen bylo ve vedení firem. A potom, co se týče otázka toho, že obchodní dohody by se měly zabývat také bezpečností a e, také by to mělo být měřítkem pro e, stanovení udržitelnosti textilního průmyslu. Tak je důležité, aby toto všechno se uplatňovalo v celém, dodavatel, v celém e, výrobním řetězci, stejně tak jako školení. Tak, abychom zaručili dohledat dohledovatelnost. Doufám, že tyto uh, návrhy akceptujete. Eh, děkuji a nyní dávám slovo eh, komisi a doufám, že nám dáte jasný časový plán. Thank you very much. Eh, děkuji vám, pane předsedo, za slovo k tomuto důležitému tématu. Chtěl bych také poděkovat všem členům výboru INTA a chci poděkovat zejména paní Sanchez a panu eh, Karimovi. My skutečně eh, se zabýváme tímto velice důležitým tématem. Vy jste se ptali na harmonogram. My skutečně pracujeme na pracovním dokumentu a očekáváme, že bude k dispozici v březnu. My chceme využít eh, všech těch výhod, které nám umožňuje tyto debaty eh, s vaším výborem. Eh, také zítra v DEVE bude náš generální ředitel a bude podrobněji vysvětlovat, co se chystá v této oblasti. Myslím, že také stojí za to říci, že všechny tyto věci eh, jsou nějakým způsobem důležité. Eh, takže je třeba mít také na paměti to, že se to týká více úseků v komisi. Já jsem z DG DEVKO a náš komisař Nimica eh, pracuje na takovém rozsáhlejším rozsáhlejším eh, způsobu eh, toho, jak bychom chtěli postupovat, eh, včetně věcí, jako je rodová rovnost, transparentnost, také dohledatelnost. A to je naprosto zásadní pro spotřebitele i pro pracovníky v tomto oboru usilujeme o koherentnější a efektivnější politiku, ale je třeba zdůraznit také to, že v posledních letech se mnohé zlepšilo. Ta debata je velmi důležitá, my se těšíme na další práci na tomto tématu a pro nás je velice důležité, abychom Eh, využili eh, k našemu prospěchu také všechno, všechny ty vstupy z parlamentu. Děkuji vám. Eh, naděje umírá poslední, myslím se říká. A někdy opravdu potřebujeme řádnou porci naděje, pokud se týče práce komise. Já si pamatuju, že za nizozemského předsednictví eh, váš eh, komisař eh, v Amsterdamu tuto iniciativu slíbil na 24. duben loňského roku. A my jsme v tomto smyslu debatovali také zde ve výboru. A jedním z důvodů, proč DVA a INTA přistoupili k této zprávě z vlastní iniciativy, je to, že eh, komise eh, svoji vlastní iniciativu nepředstavila. A my tedy doufáme, že tato zpráva INTA ADV eh, poněkud popostrčí komisi tak, aby ten dokument konečně včas představila třeba 24. dubna a mohla by to být tedy společná strategie. Ano, eh, pracuje se v několika členských zemích, Nizozemí, eh, Británii, Německu a Francii a eh, je tady záhadou, proč Evropská unie nemůže přistoupit k tomu koordinovaně. I když třeba vy říkáte, že tady máte zkušenost v, s Bangladešem. Takže eh, prosím, eh, sdělte ve svém kde, že my opravdu potřebujeme, eh, aby se něco dělo. Um, uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. To, co jste právě řekl, já jsem v tomto ohledu z DG na komisi s relevantním DG přesně vedl diskuzi v tomto ohledu, a to již několikrát. Takže opravdu doufám, že dojde ke skutečnému pokroku v této oblasti. Já jsem to pochopil tak, že jde o záležitost, ke které přistupuje komise z různých úhlů, čili není to pouze takový přímočarý způsob či přístup. Je to strategie, která se stává z různých aspektů a samozřejmě my chápeme ty možné komplikace. I přesto věřím, že je zde skutečný závazek ze strany komise udělat něco, co by nám přineslo celé Evropské unii konkrétní nástroj, který by umožnil pokrok a ne pouze dělat něco pro ten efekt že skutečně teda něco děláme, abychom se ukázali. A právě proto jsem připraven investovat více času do této oblasti, pokud půjdeme tímto směrem. A rád bych zároveň poděkoval kolegyni z DV výboru, spolu zpravodajce a zároveň všem stínovým zpravodajům za jejich přístup a příspěvek. Já předpokládám, že dojde k další rozpravě na základě i připomínek kolegyně ze socialistické frakce. To znamená, pokud je o právní rámec, úroveň tohoto rámce, která je vyžadována a zároveň rovnováhou mezi stávajícím rámcem a potřebou silného mandatorního přístupu. Já se těším, že tento dialog, že k němu dojde a jak jsem eh, řekl, i s komisí jsme vedli tyto diskuze ohledně vhodného přístupu, který podporuje zapojení různých aktérů, nejenom členské státy, ale i na národní úrovni těch zemích, pro které je oděvní průmysl důležitý. Já doufám, že budeme investovat do tohoto procesu v této etapě a věřím, že budeme mít možnost eh, i různých dobrovolných programů, které eh, nejenom například Kompan Bangladeš, tento program, do kterého jsme investovali, myslím si, že ten pokrok tam je značný a měli bychom si z toho vzít po naučení. A děkuji vám ještě jednou, pane předsedo, ještě jednou se omlouvám za to, že jsem eh, přišel pozdě. Za posledních 12 let se stala v podstatě dneska, hm, se staly dvě věci. Poprvé jsem přišel pozdě a poprvé vlastně meeting v Evropském parlamentu, na kterém se zúčastňuji, začala včas, čili je to taková synchronizace dvou těchto aspektů, které mm, k tomu přispěly. Takže ještě jednou děkuji za schový vás. Děkujeme, pane Karime, říká pan předseda. Je to spolupráce na základě článku 53+, plus, to znamená úzká spolupráce s výborem DV, DV zítra bude mít výměnu názoru s zástupcem zde, z generálního ředitele zde G. AFKO, dále tam budou lidé z OECD a jiní odborníci na této schůze a naši členové byli pozváni, aby se zúčastnili této schůze ve výboru DV zítra. Pokud jde o pozměňovací návrhy, 27.1. první ve 12.00. Dobře. A nyní se dostáváme k bodu číslo 14 na našem programu. Záruka EU, Evropské investiční bance proti ztrátám a zpravodajem je pan Čeku. Pan Kaspáry ho nahradí dneska, takže prosím, máte slovo. Geschätzte kolegyně und kolegy, um... Ähm, eh, vážení eh, kolegyně a kolegové, já mm, nyní zastupuji pana kolegu Čeka, který eh, je nyní na jiném zasedání. A toto je jeho stanovisko. Kolegové, já se omlouvám, že zde nemohu být, být poněvadž do 11 hodin mám jde závazky návrh Evropské komise poskytnout eh, evropskou garanci Evropské investiční c v případě podpory eh, rozvojových projektů mimo Evropskou unii je eh, ambiciozní plán. Evropská unie chce garantovat závazky Evropské investiční banky, aby tyto investice byly přiměřeně bezpečné vycházíme z následujících myšlenek. Máme zde dodatečné úkoly, eh, které byly naloženy na EIB, pokud se týče ekonomickou diplomaci EU. A já eh, bych vás žádal, vzhledem k tomu, že vše bylo úspěšné, aby v příštím období od roku 2021 do roku 2028 byl zvýšen rozpočet. Vzhledem eh, k budoucím výzvám a vzhledem eh, k tomu, že chceme účinně reagovat na příčiny migrace, navrhuji zvýšení na 38,5 miliardy eur. Navrhuji zvýšit strop, poněvadž návrh komise 32 eh, miliardy by měly, měl přímý dopad na další politiky, což by Eh, mělo no, vliv na investice ve východní Evropě, Latinské Americe a Jižní Africe. Já žádám, aby EIB zlepšila adekvátní přístup k informacím pro instituce i pro veřejnost, zejména pokud se týče smluv a eh, smluv s procesu dodavateli projekty do infrastruktury a do dopravní infrastruktury, eh, zejména eh, v zájemných oblastech, eh, jsou preferencí. Já se těším na vaše pozměňovací návrhy a těším se na budoucí spolupráci. Ano, děkuji. Nyní pan Šustr za SAD. My tento záměr v zásadě vítáme Eh, poněvadž eh, je zde nově zanutá také otázka boj proti příčinám uprchlictví. Myslím si, že je to zcela správně. Musíme se dopracovat do situace, a abychom eh, nefinancovali pouze jaksi následky, jakmile k té migraci dojde, ale opravdu je třeba bojovat proti příčinám. Nicméně přebí, přetrvává tady neřešený problém. Eh, potřebujeme investovat do debaty, eh, co to jsou ty příčiny uprchlictví a jaké projekty mohou účinně eh, působit proti tomu. Myslím si, že potřebujeme reagovat poměrně rychle, to znamená středně době, a potřebujeme, aby se také poměrně rychle dostavovaly výsledky. A proto se dostávám nyní k druhému bodu a to my eh, vítáme eh, projekty, eh, které jsou namířeny proti příčinám uprchlictví, včetně soukromých prostředků, ale potřebujeme vědět, co to znamená, čili kritéria. Ta kritéria se musí prodiskutovat a potřebujeme také včasné informace o tom, jak jsou tyto prostředky využívány a s jakými důsledky. A tady nám to ještě mnoho chybí. Například prostředky pro Ukrajinu. Tady v podstatě eh, pořád ještě eh, čekáme na analýzy a tak dále eh, z roku 2007, čili to není v pořádku. Takže toto je náš úkol, který musíme také splnit. Vycházíme z toho, že jak komise, tak Evropská investiční banka budou ochotny se touto debatou interně zabývat. Eh, tak je otázka toho, zda ty prostředky by měly být navýšeny nebo ne. Eh, to chce taky zanalizovat, poněvadž přidat peníze to často pomůže, ale ne úplně vždy to může vést nebo musí vést k pozitivním výsledkům. Děkuji nyní pan eh, Lunc za EKR. E. Děkuji, pane předsedo. Eh, myslím, že eh, jsme svědky revoluce v evropské rozvojové politice a já jsem velice rád, že tomu tak je, protože máme eh, ambiciozní plán investic pro navázání vztahu se třetími zeměmi. To je revoluce. V minulosti jsme hovořili o Africe jakožto příjemcům, příjemcích našich rozvojových prostředků. Dneska hovoříme o partnerech. Eh, to znamená zapojení také do strategií a tak dále. Prostě jenom eh, darování peněz v podstatě nevedlo k eh, žádoucím výsledkům a dnes vidíme opravdu posun. Vidíme posun také k partnerství soukromých a veřejných prostředků a jestliže chceme se zabývat příčinami migrace, tak přesně tak to má být, tak to se má obchodovat s Afrikou. K tomu textu mám tři body a jednu otázku. Za prvé, eh, vážím si zejména toho, že jsou zde zahrnuta opatření pro malé a střední podniky. Eh, je logické, že eh, malé a střední podniky ve třetí zemí jsou velice důležité i zapojení do globálních obchodních řetězců, ale také se dotýká malých a středních podniků v Evropě. Eh, aby měli tady svůj podíl na internacionalizaci a konkurenceschopnosti. Za druhé souhlasíme s návrhem eh, zacílit eh, investice EIB na infrastrukturu a dopravu, poněvadž to bude znamenat zvýšení, výrazné zvýšení obchodního potenciálu, zejména když vidíme poslední vývoj ve Spojených státech, No a e, teď zásadní otázka. A sice e, ten strop, maximální strop e, pro financování ze strany EIB. Já vnímám, že zpravodaj hovoří o výrazném přidání prostředků oproti návrhu komise. Moje jediná otázka je, odkud se ty prostředky mají vzít navrhuje zpravodaj zvýšení rozpočtu a nebo je to přemístění od jinot, Čili tady bych byl rád, kdyby to bylo eh, vyjasněno. Jinak eh, těším se na další práci na tomto velmi důležitém tématu. Děkuji a nyní za Alde paní Desarnes. Děkuji vám. Pane předsedo, děkuji také panu navrhovateli Eh, je to, čest, je to text, který eh, velmi dobře přečetl koordinátor a mm, je dobré rozšířit tento mandát, tak aby se mohlo bojovat proti eh, příčinám migrace, ať už se jedná o transitní země či země původu. Myslím si, že toto všechno je určitě velmi příhodné. Eh, co se týče eh, navýšení prostředků, to je otázka, která bude položena, protože jestliže eh, se to tady musí snížit, aby se financovaly jiné projekty, tak možná by bylo lepší zvýšit to maximum. Potom další věc, která je velmi důležitá, to je otázka financování malých a středních podniků. Musíme eh, zlepšit přístup eh, malých a středních podniků k financování, musíme zlepšit eh, transparentnost. A poslední věc, Hovoří se tady o eh, globální eh, konzistence a je potřeba, aby Evropská investiční banka jejich politiky eh, byly v souladu s politikou Evropskou unii. Třeba se jedná o boj proti dumpingu čínských fotovoltaických panelů a Přitom Evropská investiční banka financuje tady tyto čínské fotovoltaické panely. Takže je důležité, abychom zde byli uh, Eh, konzistentní. A my můžeme také něco říci k návrhům a k orientaci Evropské investiční banky. Je potřeba větší parlamentní kontrola. Für die Grünen, Frau Hautala. Thank you, Chair. Um, we... Děkuji, paní, pane předsedo. O takovéto, řekněme, nové roli pro Evropskou investiční banku je třeba pečlivě uvažovat. Ano, samozřejmě existuje potenciál, který má eh, tato skutečná rozvojová banka, ale eh, skutečnost eh, zatím nevypadá tak, že by banka měla schopnost efektivním způsobem provádět tyto projekty. A to je právě zásadní otázka pro prostředky daňových poplatníků. Čili my eh, se musíme zaměřit na to, jak eh, tato banka eh, se může zaměřit na kvalitativní kritéria. Čili já bych řekl, že nejde jenom o velké projekty, je třeba se také zaměřovat na to, jak spolupracovat s malými partnery. Čili tento garanční fond dobře, ale ne za každou cenu. Čili pokud se týče toho navýšení prostředků oproti návrhu komise, opravdu nevím, jestli je to oprávněné. Měli bychom, mělo by to být zdůvodněné kvalitou. A poslední věc. Eh, jestliže tedy eh, hovoříme o eh, řešení příčin eh, migrace v souvislosti s eh, rozvojovou politikou, tak myslím, že to není dobře. Já myslím, že eh, rozvojový program by se měl zabývat zmírňováním chudoby a prostě rozvojem, ale myslíme si, že by nebylo dobré, že to příliš úzko se strkat všechno pod, tento, pod tuto střechu. Pan Böge. Děkuji, já mohu přímo navázat na paní kolegyni Hautalo. Chtěl bych říci, že zítra odpoledne v rozpočtovém výboru eh, budeme mít workshop o galaxii fondů a rozpočtů kolem eh, evropského rozpočtu. Ano, samozřejmě eh, v posledních letech došlo k určitému vývoji, kterému nebylo možnost zabránit. Eh, protože otázka, jak dosáhnout eh, účinnosti, eh, je otázka dosahování vnitřních i vnějších cílů a to znamená, že musíme být otevřeni také novým strukturám a novým instrumentům. To je jeden aspekt. Na druhé straně ale slyšení s novým rozpočtovým komisařem Ettingerem ukázalo, že je připraven Eh, jít cestou spíše integrace těchto nástrojů do evropského rozpočtu, poněvadž eh, ten rozpočto, rozpočet se eh, čím dál tím více řídí takovým bankovním stylem, což tu a tam může být dobře, <clears throat> ale členské země bohužel ty dodatečné Eh, dodatečné eh, zodpovědnosti příliš neplní a ani je to netrápí. A eh, myslíme si, že řízení nebo zvládání migrace asi nebude fungovat, pokud nebudeme mít řádné mechanismy tady, ale také je to otázka různých oligarchií v členských zemích, Eh, které do toho zasahují ve vlastní prospěch. Eh, já myslím, že i tento výbor by měl zaujmout pozici v tom smyslu, že eh, při veškerých tedy pozitivních debatách bychom měli uvažovat také o kompetencích využití, ne, využití kompetencí investičních bank. Prostě odpovědnost parlamentu měla zůstat v parlamentu a neměla by se outsourcovat spolu tedy s outsourcováním prostředků. To, jak to vlastně funguje, já nevím, členská země zaplatí, já nevím, 3 miliony do určitého fondu, tím si zajistí pozici na řídícím výboru a tím si tedy na sebe převezme část kompetence Evropského parlamentu, čili já myslím, že bychom měli brát komisi za slovo a sice, že jednou z podmínek svalování těchto eh, instrumentů eh, by mělo být podmíněno tím, že eh, práva parlamentu a spolupůsobení parlamentu nebude dále omezováno. Čili měl by to být začátek jaksi obratu k lepšímu. Děkuji, pane Berge. Jakožto předseda výboru chci eh, vás eh, jasně podpořit, důrazně podpořit. Já jsem řekl, že všechny fondy a eh, externí instrumenty, tedy, že když se je dáte na jeden list papíru, tak to vypadá jako velice abstraktní malba a e, tam skutečně e, naše působení, náš vliv je poměrně malý. A proto tedy e, bychom měli zase podpořit jak si ten trend, že ty finanční instrumenty by se měly vrátit trošku do tedy zpátky Evropskému parlamentu. A nyní pan Gabriel z Evropské investiční banky. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, především děkuji za pozvání EIB k této debatě a za úsilí, které jste vložili do svého návrhu stanoviska. EIB vítá přístup v tomto návrhu a také směr, jakým by se měl vyvíjet průběžná, vyvíjet průběžná kontrola těch 8,5 eh, miliard eur navíc, eh, jak se navrhnuje, eh, by mělo dát nám mm, jaksi možnost sledovat naše investiční cíle, jimiž také implementujeme nové politiky a naplňujeme konkrétní cíle, kterou jsou, které jsou nám stanovovány Evropskou unii, tedy komisí, radou a také parlamentem to je třeba nestrácet se zřetele. Pokud se týče navrhne, navrhovaného stropu, to nám umožní, abychom své angažma v daných regionech udrželi na příslušné úrovni a to je pozitivní signál pro partnerské země. Také chceme podporovat cíle a standardy EU a také viditelnost EU také v nových zemích. Kuba, Irán, Afghánistán, které dosud tedy nebyly eh, příjemci prostředků nebo cílovými zemí našich investic. Eh, také eh, se snažíme zachovat politickou a ekonomickou roli Evropské unie ve světě, investiční strategie, migrace, klimatické změny, rozvoj v nejširším smyslu, případně internacionalizace malých a středních podniků. EIB e, e dnes náhodou e, představuje naše výsledky za minulý fiskální rok a možná vás bude zajímat, že jsme rekordně v loňském roce podporovali malé a střední podniky a to je také investice přeshraniční, pracovní kapitál pro malé a střední podniky, malé a střední podniky jak subdodavatele a tak dále. A navíc se budeme zaměřovat také na to, jak lze tedy udělat více z naší strany v ekonomické diplomaci, financování obchodu a také eh, půjčky. Vzhledem k tomu eh, vítáme tedy tento zmínění, tuto zmínku o Evropské unii v našem stanovisku. Eh, my chceme také podpořit Eh, naši, eh, naše akce v budoucích obdobích. Eh, výzvy, kterým je vystavena Unie, ty nepominou a proto tady potřebujeme silnou Evropskou investiční banku, která bude fungovat ve jménu Unie. A samozřejmě také integrace toho množství instrumentů, které máme, tak to by také mohlo pomoci ne do budoucna. Eh, pokud trošku nahlédneme do zákulisí, EIB funguje v souvislosti s legislativou EU eh, podle nejvyšších eh, evropských standardů a my tady nejsme, jak si neupadáme v sebe uspokojení, ale chceme dál na sobě pracovat. Pokud se týče například transparentnosti a kontroly, my chceme také do budoucna eh, také zveřejňovat zápisy z jednání naší bankovní eh, rady, eh, což není tak úplně zvykem u institucí našeho charakteru. Evropská investiční banka je jednak veřejným orgánem, to znamená, že se zabýváme citlivými údaji našich klientů, tak já věřím, že tedy mezi touto soukromou a veřejnou funkcí budeme nadále nacházet tu vhodnou rovnováhu. Eh, jsme tedy rádi, že jsme eh, tady dnes mohli být a jsme eh, bankou EU, využívejte nás. Děkuji, chce ještě zpravodaj reagovat? Dobře. V tom případě chci ještě oznámit, že Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhu je pondělí 6. února v poledne. A poté 28. února budeme hlasovat. Eh, děkuji všem zúčastněným. Dann kommen wir jetzt zu unserer Abstimmungsstunde. A tak teď se dostáváme k hlasování. A prvním bodem Tady máme bod 15 a to je hlasování o e, zákonodárném procesu k takzvaným konfliktním surovinám. Dámy pánové, asi víte, e, že 22. E, listopadu se podařilo uzavřít eh, výrazný, výraznou etapu na eh, zlepšení tedy v této oblasti, eh, v oblasti tedy péče o férový obchod s mnohými surovinami, zlato, tantal, zinek a wolfram. Je to tedy nová platforma pro tyto suroviny z konfliktních regionů. Je to důležitý krok pro to, aby se zlepšily životní podmínky lidí v této oblasti. A je to důležitý krok, který se podařilo prosadit nám v Evropském parlamentu a já děkuji zejména panu zpravodaji Winklerovi a také týmu, který prosadil eh, tuto legislativu. Myslím, že eh, jde o eh, výrazný projev eh, obchodní politiky založené na hodnotách. Pane Winklere, přejete si k tomu říci několik slov úvodem. Milí kolegové, vážený pane předsedo, velice stručně bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům pod vaším vedením, za naše instituci, sekretariátu, všem odborníkům, expertům, kteří tento díl zajistili. A já skutečně doufám, že slyšení v našem výboru vyšle jasný signál na plenárku a že skutečně potvrdíme tento obrovské množství práce, které jsme odvedli. Děkuji. Um. Děkuji vám. Rada, náš eh, vyjednavací partner ze začátku z toho nebyli nadšení, eh, že se jedná o tento druh závazné legislativy a eh, existovala tedy nakonec nálada a přesvědčili jsme a máme dopis rady ohledně souhlasu ohledně této legislativy a je to nyní na stole Eh, ta eh, legislativa je mm, mnohem více eh, cí, zacílená než to, co je ve Spojených státech. Tady je regionální přístup a je to dodavatelský řetězec a tady vidíme, že tyto čtyři nerosty, že se s nimi tedy bude obchodovat férově. Ještě k této legislativě máme několik eh, prohlášení, na kterých jsme se dohodli eh, komise a rada. Máme tady eh, tři hlasování pro to. Tady tato prohlášení mají také právní povahu a budou zveřejněna ve stejném věstníku a jsou proto pro nás velmi důležité. Eh, to je tedy úvod ke hlasování a proč vlastně budeme hlasovat třikrát o této legislativě. Eh, chceme, aby se hlasovalo na plénu, na druhém eh, plénu v březnu. A než začneme s tím samotným hlasováním, tak uděláme testovací hlasování. Doufám, že máte všichni vaše hlasovací kartičky. Eh, protože budeme hlasovat několikrát elektronicky a eh, musím také zkontrolovat, kdo je eh, schopný hlasovat, takže budeme nyní testovat, zahajuji tedy to testovací hlasování nyní. So, wir haben ein EVP-Mitglied jeden člen Evropské lidové strany je tady navíc. <laughs> Janik Žadu macht immer wieder den gleichen. Eh, eh, Janik Žadu, ten vždycky dělá ten samý vtip. Dobře, takže nyní druhé hlasování, zase zkušební hlasování. Nyní zahajuji hlasování. Dobře, v pořádku. A nyní budeme hlasovat eh, poprvé. Týká se to uh, nerostu z oblasti postižených konflikty. Je to kompromis textu legislativy a zahajuji hlasování. A končím hlasování. 39 eh, pro, dva se zdrželi a gratulujeme, pane Winklere. A eh, nyní ta prohlášení, která doprovází text. I zde budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zase stejný výsledek. A třetí hlasování. E, politické porozumění. Elektronické hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. A končím hlasování. A zase stejný výsledek. E, takže máme tedy e, legislativu, která byla přijata e, velkou většinou. A nyní e, další bod je bod 16. Zde jde o výsledek trialogu ohledně eh, systému ochranné doložky. Eh, týká se to banánů, obchodní dohoda s Kolumbií, Peru a <clears throat> Ekvádorem. Zde, bylo, zde byla naší zpravodajkou paní Desarnes. Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Pour vous Vážený pane předsedo, velice stručně ráda bych poděkovala vám, všem kolegům, všem spolupracovníkům, radě, komisi za kvalitu trialogu, která skutečně byla jasná. Jsem nesmírně ráda, že skutečně vše, co náš výbor předložil, bylo za to v potaz. Děkuji všem, děkuji. E, děkuji. I zde se nám podařilo že jsme eh, s radou získali opravdu dobrý mechanismus a že to také pomůže dovozu z Kolumbie, Peru a Ekvádoru, protože pro ně je to také z ekonomického hlediska důležité a také eh, je to důležité, abychom měli tyto ochranné instrumenty pro producenty v Evropě banánů. Já zahajuji tedy hlasování k tomuto bodu. Končím hlasování. 39 pro, 2 proti, takže opět velká většina. E, gratuluji paní zpravodajce. A nyní bod 17. Zpráva o palmovém oleji a e, riziko kácení dešních pralesů. Zde máme e, několik e, velkou řadu hlasování, většina nebude elektronicky. Já bych nyní chtěl hlasovat o kompromisním návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 1 ve e, kratší verzi jako doplnění v případě, že by byl přijat. Takže kdo je pro pozměňovací návrh 1? Kdo je proti? Ještě ještě jednou, kdo je pro pozměňovací návrh 1, prosím zvedněte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, prověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 1a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Takže není to přehledné. Takže hlasujeme znovu. Kompromisní návrh 1a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozněvací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Prověříme. Pozměňovací návrh 18. Elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji elektronické hlasování. Končím. Hlasování přijato. pozměňovací návrh 20, ale pouze druhá část. Kdo je pro dvacítku, druhou část? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Omlouvám se. Já jsem přehlédl jeden pozměňovací návrh a to 25. Kdo je pro 25? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 27. Pro? Proti? Zdržel se? Myslím si zamítnuto, ale prověříme to. Pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 32. Pozměňovací návrh pro? proti, zdrželi se, zamítnuto, pozměvací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, přijato, 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. A kompromisní pozměňovací návrh čtyřka pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Eh, kompromisní pozměňovací návrh čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 43 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Přijato. Čtyřicet šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já si myslím, že je to zamítnout, ale prověříme to. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? A nyní konečné hlasování. To bude elektronicky a já zahajuji hlasování. A končím hlasování. a zpráva je přijata velkou většinou a e, gratuluji e, navrhovatelce. A nyní bod 18. E, Společná obchodní politika v kontextu požadavku zachování volně žijících druhů. Nejdříve budeme hlasovat o 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme to. Pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvacet šest. návrh. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Pozměňovací návrh 28, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, já myslím zamítnuto, prověříme to. Pozměňovací návrh 45, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 malá část, kdo je pro 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, pozměňovací návrh, kompromisní pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 71 pro, proti, zdrželi se přijato. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 74 a 75 jsou jazykové povahy Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 77 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 78 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Kompromis 10 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmdesát rozděleno do dvou částí. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto? A tím pádem odpadá i druhá část. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 83 pro, proti, zdrželi se, přijato 84 pro, proti, zdrželi se, přijato 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička a dvojka jsou totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, 4, 5 jsou také identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme to. 3, 4, 5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, šestka a osmička odpadají. Devítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Deset. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, prověříme 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvacítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní konečné hlasování. Elektronicky zahajuji konečné hlasování. Všichni nehlasují, ale to je jedno. Končím hlasování. 40 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti. Eh, eh, přijato. Emo McClarkin, gratulujeme. Dann kommen wir zu, und ich nehme an, deswegen sind besonders viele Zuschauer. A e, nyní e, přistoupíme k, devaten, k dalšímu bodu. Gehandelten Abkommen EU-Kanada. A nyní budeme eh, hlasovat o dohodě EU-Kanada. To bude zajímavé také pro naše diváky, kteří jsou tady na hlasování. So. Don't be that impatient. you are too fast, Mr. President. I, I try to be fast as I can, so. And uh, trade and civil aircraft is... Já teď je, eh, mm, to řeknu stručně, myslím si, že eh, je to téma důležité, ale nekontroverzní. Nicméně musíme eh, o tom jednat a hlasovat. Je to příloha 19, příloha z roku 2015 a budeme hlasovat pouze elektronicky nyní, jediné hlasování Hlasování probíhá. Končím hlasování. Většina je stejná jako v předchozím případě. Děkuji. A teď se dostáváme ještě k bodu 20. Tak. A je to tady otázka, zda budeme souhlasit s dohodou CETA, dohodnutou s Kanadou, jestli tedy naše doporučení bude pro nebo proti. A samozřejmě s tím souvisí také eh, rozhodnutí o našem společném výkladovém instrumentu a k 8.30 eh, doplňujícím prohlášením. Podle článku 30 1.1 textu CETA se říká, že tento text a ty eh, doplňující eh, prohlášení jsou také součástí, eh, čili nyní jedno, budeme hlasovat také o tom doplňujícím nástroji pro výklad a 8.30 prohlášení. Nemáme příliš mnoho pozměňovacích návrhů, ale všechny jsou pro hlasování elektronicky, takže takto budeme postupovat. Nejdříve pozměňovací návrh 3, 4 a 5, které jsou identické a e, e, tady se žádá, abychom nesouhlasili se smlouvou CETA. Takže Hlasujeme o těchto třech pozměňovacích návrzích. za hlasování. Končím hlasování. A tyto pozměňovací návrhy jsou všechny tři odmítnuty. Takže hlasů bylo 16 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel. Nyní pozměňovací návrh číslo 7 podle článku 108 odstavec 7 našeho eh, jednacího řádu. Eh, navrhuje se zde odložení hlasování o jeden rok. Takže eh, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto stejnou e, většinou, čili 16 hlasů bylo pro, 25 proti. A nyní pozměňovací návrh číslo 8, čili opět e, pozměňovací návrh číslo 6, pan předseda se opravuje, který e, rovněž se zakládá o článek 108.7 jednacího řádu a sice je zde požadavek odložení hlasování o pět měsíců. Zájí toto hlasování. Končím hlasování. 15 pro 26 proti. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování takto nepozměněného hlasova- eh, doporučení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 hlasů je pro, 15 proti, jeden se zdržel. Takže doporučení eh, našeho výboru pro plénu parlamentu je hlasovat pro toto doporučení. A debata a hlasování na plénu se pravděpodobně odehraje 15. února, čili v 9 hodin debata a v poledne poté hlasování. Já blahopřeji našemu zpravodaji panu Pabriksovi, ale také všem eh, kolegům a kolegyním. Eh, děkuji jim za všechny ty intenzivní diskuse v posledních letech. My jako parlament jsme, myslím, výrazně zlepšili tuto dohodu a vzhledem eh, k eh, globální eh, situaci, tak jak se vyvíjí a vzhledem ke změnám ve Spojených státech, myslím, že jde o výrazný signál pro stabilní regulaci globalizace. A takto nyní končím naše hlasování. A přecházíme k bodu 21. So. Äh, da geht es gegen... Bod 21. Tady jde o ochranu proti dumpingovým a subvencovaným dovozům výrobků eh, ze zemí, které nejsou členy EU. Mám zde nový legislativní návrh komise a já bych nyní chtěl požádat eh, všechny, kdo odcházejí nebo eh, mají na programu soukromé rozhovory, aby toto činili mimo tuto místnost. Eh, potřebujeme klid v sále, abychom mohli pokračovat v práci. So, also die Frage, wie wir... Čili otázka zní, jak eh, nakládat s dováženými výrobky, eh, které jsou za dumpingové nebo eh, subvencované ceny a tím pádem se vymykají běžným postupům VTO. Čili jde o alternativní metodu Eh, výpočtu. Eh, skutečně v těch, u těch, eh, řekněme, 170 členů VTO se nacházejí země, které principy této organizace ne zcela respektují. Naším zpravodajem je pan Ciko a já mu dávám slovo. Grazie, prezidente. Prezidente, onorevoli Děkuji vám, pane předsedo. Vážený předsedo, vážení kolegové, než se pustíme do zkoumání tohoto návrhu, chtěl bych předeslat toto zde ve výboru INTA. Považuji za důležité to, abychom uvažovali o analýze něčeho, co eh, de facto neustále převrací obchodní systém a eh, de facto parlamentu se už o tom několikrát debatovalo. Je důležité, aby eh, abychom v té fázi před touto analýzou co si zmínili. My zde máme nyní výzvy, jako je Brexit, případně fragmentace, která je charakteristická pro všechny členské země a také eh, nedávné volby eh, členských zemí. Tady eh, se objeví různé hlasy, Eh, které by možná bylo možné sjednotit tak, abychom eh, dosáhli cíle. Eh, cílem je ochrana a obrana evropského průmyslu. Tady skutečně je třeba určitou ochranu zařídit a mm, také je zde také otázka metodiky co nejúčinnější ochrany. Občané od nás očekávají konkrétní kroky a my musíme se pokusit o hledání konkrétních odpovědí, včetně odpovědí, eh, které by odpovídaly eh, koherentnosti eh, v souvislosti se stranickou politikou. Takže tolik tedy, omlouvám se tedy eh, za, ta, eh, za ten úvod. Eh, my zde nyní máme z loňského roku návrh komise o novém přístupu, o nové metodě a já bych vám chtěl přiblížit obsah této dohody a možná porovnat různé návrhy. Já eh, si myslím, že eh, tento návrh tedy jednak eh, bude užitečný, ale je třeba se zabývat také obsahem a mm, také novým návrhem zde ze strany Evropského parlamentu. myslím si, že je to důležité také z hlediska normativního a právního. Evropská komise nás žádá, abychom změnili dosavadní eh, metodu eh, stanovení jakési normové hodnoty eh, zboží, které pochází ze zemí, jež není tržní ekonomikou. Návrh Evropské komise v podstatě ruší rozdíl přístupu k tržním ekonomikám a k jiným ekonomikám. Objevuje se zde nový termín, který se dá popsat jako eh, výrazné narušení. Pokud hm, některá eh, země Eh, nabízí určitou cenu, která není, se neví od tržního prostředí, ale eh, je výsledkem výrazného eh, narušení, to znamená státního zásahu, tak tady komise přichází s alternativní metodou. V současné době se hovoří o tom, nebo se to dělá tak, že se používá metoda analogické země a takto se dospívá eh, k řádné ceně. To je jedna věc. A pak tady máme eh, eh, druhá věc, která vlastně je rozdílem oproti té metodě analogické země. Myslím, myslíme, že ten přístup výrazného narušení ten eh, není dobrý, protože normální, eh, normálně se hodnota eh, stanoví nebo odvíjí se od výrobních nákladů a, a prodejní ceny v prostředí, které není narušeno či deformováno. No a pak je zde ještě možnost, a na to se musíme zaměřit do hloubky, komise může zveřejnit zprávu, která popisuje situaci v konkrétní zemi a tato zpráva, které se zmiňuje, je to výrazné narušení, se může použít eh, v rámci eh, například vyšetřování eh, praktik této země. Čili eh, tento návrh v podstatě vychází eh, z řady eh, různých obav a jde o návrh velmi důležitý pro evropský průmysl. Já jsem se opakovaně setkával se zástupci evropského průmyslu a od nich tedy slýchám, že je velice důležité, abychom chápali, eh, jak zajistit vysokou úroveň obrany proti eh, těmto obchodním praktikám. Eh, v prvním kroku je tady pokus jaksi o popis situace A e, já mám takový pocit, že to není e, zcela v souladu s rezolucí Evropského parlamentu, e, poněvadž zde bylo stanoveno pět kritérií a zdá se, že ta nejsou, nejsou reflektována. A ta jsou důležitá pro to, aby se rozhodlo, zda ta či ona země je či není tržním hospodářstvím. Komise tady jestliže e, neříká nebo nezabývá se otázkou, je či není to e, tržní ekonomika, tak e, to je něco, o čem mám jisté pochybnosti. Tak je třeba pamatovat na to, že členské země, ale také parlament volají pro, po užších kontaktech s významnými obchodními partnery současné eh, době eh, třeba Spojené státy a Japonsko mm, se brání uznání Číny co by eh, tržní ekonomiky. Komise tento přístup ovšem příliš zdá se nebere v úvahu a místo toho překládá nový návrh. Také je dobré pamatovat, že argumenty, které zde zazněly, kromě tedy toho, co jsem už zmínil, eh, v tom patří to, že eh, de facto eh, Čína se de facto odvolává nebo napadá naše, naši současnou úpravu. A to v podstatě souvisí i s těmi návrhy, které my zde právě projednáváme. Ale de facto eh, také se staví a protestuje proti eh, tomu japonskému a americkému rozhodnutí neakceptovat Čínu co by tržní ekonomiku. Čili vypadá to, že nás čeká eh, poměrně dlouhé období, kdy se bude posuzovat celá řada aspektů, podle níž se posuzuje tržní či netržní statut ekonomiky. Mnozí průmyslníci se také ozvali, zejména eh, tedy eh, pokud se týče té studie dopadu a, a důkazního přemene a tak dále. Z dokumentu Evropské komise ne zcela vyplývá, zda to vše bylo vzato v úvahu. Zejména tedy to, že jsou zde určité závazky, které podle mého názoru měly být brány v úvahu. Další věc, a je to de facto eh, takový právní aspekt, který souvisí také s roli parlamentu, tak to je přístup komise, eh, jehož důsledkem je de facto odsunutí parlamentu na vedlejší kolej. My se snažíme o eh, hlubší porozumění této problematiky, to není nic jednoduchého. Eh, je třeba procházet postupně všechny fáze toho vývoje návrhu komise. A Eh, je třeba brát v úvahu to, také toto, jak je propojen ten mechanismus eh, mezinárodního obchodu, jak s Evropskou unii, tak s našimi eh, mezinárodními partnery. Čili celá tady tato propojenost, která má mnoho úrovní, tak tady v podstatě není nějaké jednotné jednotný systém pravidel nebo cokoliv harmonizovaného. Čili tady eh, prostě není, eh, není něco, co by, podle čeho by se jednoduše dalo rozhodnout, tak je to správně a tak to ne. Eh, podstatné je, že komise se Eh, zabývá těmito různými způsoby, z nich se celý systém skládá a eh, uvažuje o tom, jak by bylo možné je harmonizovat. Nebo eh, také je zde otázka, jak se vyvíjí trh v Japonsku a ve Spojených státech ve srovnání s tím, jak je tomu u nás. Já nevím, možná, že se k tomu dostaneme do budoucna, momentálně asi ne. Mě by tedy zajímalo, vlastně zda tento návrh eh, povede nakonec eh, k efektivnímu, efektivní obraně proti dumpingu a zda bude učiněno zadost eh, obavám různých aktérů, včetně Evropského parlamentu. Také by mě zajímalo, zda Evropská komise se zabývala také novými aspekty eh, dostatečně důkladně. Tady hovoříme tedy o tom eh, čínském protestu. A to se samozřejmě týká všech aspektů toho systému, který jsem popisoval. Čili měli bychom se pokusit o lepší porozumění toho, eh, jaká je pozice Evropské komise já už jsem eh, hovořil o tom, jak důležitá je konzistentnost mezi rezolucí a tím současným návrhem. A já bych chtěl říct si, pane předsedo, že jde o téma, eh, které si žádá spoustu času, poněvadž se musíme důkladně zabývat různými aspekty, abychom je pochopili protože to všechno eh, bude mít eh, významný vliv na evropský průmysl, eh, ocelářství, keramický průmysl a tak dále, další odvětví, která mají potíže. Čili mě by zajímalo, jaký účinek, jaký vliv to všechno bude mít a musíme naslouchat těm, kterých se to týká, zejména tedy malým a středním podnikům. Eh, my jsme už projevili výrazný zájem a je to tedy důležité také do budoucna. Máme tady cíle eh, horizontu 2020, také udržitelnost a tak dále. A také, že pokud se týče udržitelnosti nebo udržitelné zaměstnanosti v našem průmyslu. Spojené státy, no a tady se zdá, že ty se Eh, ubírají směrem k protekcionismu ve vlastním zájmu. A to je velice zajímavé vzhledem k tomu, co bylo řečeno v Davosu o Číně a situaci v ní. Per cui io chiederei la... Je proto, já bych nyní dal slovo mým kolegům, abych si vyslechl vaše názory. Chtěl bych eh, vědět, jak na to nahlížíte. A potom, abych mohl posoudit, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout jednoty a rovnováhy. A potom dotazy pro eh, Evropskou komisi. Dankeschön. Děkuji vám za a SAD, pan Moska, ale bude to David Martin. Yeah, thank you, chair. Uh... Děkuji za slovo. Mm, pane předsedo, jestli dovolíte, aby to, co napsala Elisa, přečetla, ona musela, bohužel, odejít a já s vaším dovolením bych se k tomu ještě sám potom vyjádřil. Když se podíváme na obsah tohoto návrhu, ráda bych zdůraznila, že nesmíme zapomínat na to, že jsme na křižovatce Máme obavy ohledně našich podniků, pracujících, čím dál obtížnější je zjistit, jaká je efektivní účinná odpověď a správná cesta. To znamená, že bychom měli uvažovat o nových našich odpovědnostech v rámci nových perspektiv. To znamená to, že chceme mít nějaké zavřené politiky, zavřené dveře, ale aby to byla férová konkurence na solidních pravidlech. Proto bychom měli být odvážnější, jakožto prosazovatelé ne protekcionismu typu Trumpa. Víme, že například to, to období i Čína se prezentuje jako liberální partner a právě proto bychom měli jasně říci, že jsme promarnili hodně času a že to, co navrhovala komise, bohužel nefunguje. My jsme žádali komisi, aby přišla s návrhem v zájmu našich odvětví a pracujících aby parlament mohl velice rychle reagovat v rámci demokratických procesů ještě před termínem. Jeden z problémů je nedostatek jasnosti, pokud jde o stížnosti, dále je to hodnocení jednotlivých ekonomik, jednotlivých zpráv, které země budou eh, analyzované, které eh, sektory a kdo povede takové studie. A pokud je o alternativní metodologii, jelikož nemáme jasný rozdíl mezi tržními a netržními ekonomikami, je velice důležité, abychom eh, zabránili jakýmkoliv zkreslením. I přes právní výhody které z tohoto návrhu vyplývají, si myslíme, že bychom měli zároveň zdůraznit, v jakých situacích můžeme přistoupit k alternativním řešením, protože naše podniky i pracující potřebují více jasnosti do budoucna a jistoty. Dále je to eh, obrácené Um, důkazní břemeno. V této oblasti samozřejmě žádáme o férové podmínky, nehovoříme o protekcionismu, ale o globálním rovných, globálních rovných podmínkách. Není jasné, zda vůbec bude tento návrh v souladu s povinnostmi VTO. Měli bychom tento text upravit a nezapomínat na to, že konzultační procesy VTO jsou důležité a že právě byly zahájeny EU a parlament by měli velice pečlivě tento návrh ještě zvážit. A samozřejmě a uživatelé rovněž ano. A nyní poprosíme EKR. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval i zpravodaji za to opravdu velice obsáhlý úvod. My vítáme ty základy, principy, které jsou součástí návrhu komise. Jde o velice důležitý návrh EU, musí plnit své závazky na mezinárodní úrovni, mezinárodní právo a zároveň si musíme zajistit eh, schopnost včasných, efektivních opatření, které budou bojovat proti uh, praktikám, které jdou proti hospodářské soutěži. Samozřejmě, že naše podniky by měly fungovat na základě rovných pravidel, to je pro nás velice důležité, za to se musíme zasazovat, shodnotit to, co je již na stole. A já bych v tomto ohledu měl ještě několik otevřených otázek na Evropskou komisi. Čtyři otázky, které jsou konkrétního charakteru jednak proces. 12.12. čínská vláda požádala o konsultační proces. Snaží se vytvořit panel, který reaguje na antidumpingové doložky USA a Evropské unie, dále konzistentnost spravedlivé TO Je důležité že se to netýká pouze stávajících pravidel EU, ale i návrhu Evropské komise. Proto se chci zeptat, nebylo by rozumné nejprve počkat na výsledek šetření tohoto panelu, než eh, pokročíme s naším návrhem. Já bych se rád vyslechl váš názor k tomuto tématu, protože poté bychom měli jasnější pohled na další směřování Evropského parlamentu s tímto návrhem. Druhá otázka na komisi. Analýza dopadu, tam se hovořilo o tom, že opatření podobného charakteru by mohly být uplatňovány v této eh, situaci. Komise to odůvodnila různými příklady v rámci analýzy dopadu. Nebylo mi ale jasné, jak jste dospěli k vašim číslům? Proto bude zajímavé se podívat na to, zda byste se podělili o tyto informace s námi, o ty detaily, tak abychom se na to mohli na ty výpočty podrobně podívat. Třetí otázka. Pan zpravodaj se o tom zmínil. Jaké je zde propojení s dalšími důležitými obchodními partnery? mohla by komise jasně říci a potvrdit, že spolupracujeme s partnery na celém světě a snažíme se o jednotnější přístup, pokud jde o sekci 50a, její vypršení platnosti a k čemu došlo, aby došlo k koordinaci našich eh, přístupů a opatření v Ženevě. A poslední otázka. Takovéto překrytí, modernizovaný návrh a tento konkrétní návrh, to znamená adaptovaný návrh. Myslíte si, že bychom na oba dva měli reagovat? Paralelně jsou propojeny, nejsou propojeny a následně za teda by jsme měli postupovat na základě jiného harmonogramu v těchto otázkách, tak to bych rád slyšel vaši odpověď. Eh, děkuji vám a za liberály paní Šake. Alexander Lambsdorff. Děkuji, bohužel Alexander Lambsdorff někde z, uvízl v této sněhové vánici, takže no, uvidíme. A, tak samozřejmě, vy jakožto švéd vás to eh, jistě nějak nepřekvapilo, pane kolego. Takže nyní my vítáme návrh komise a jsme přesvědčeni o tom, že EU potřebuje obrané mechanismy v této oblasti obchodu, že bychom neměli se nechat zlákat do pasti protekcionismu. Stávající situace je propojená i s těmi spožděními na straně rady. To si myslím, že je politování hodné, protože rozvoj v globálním obchodu vyžaduje to, abychom měli správné obranné mechanismy v oblasti obchodování. TDI návrh by měl být vnímán ve širším kontextu, pokud jde o posílení pravidel v této oblasti obchodu. EU by měla zajistit to, že budeme v souladu s pravidly VTO. Je důležité, abychom nenaslouchali těm hlasitým projevům protekcionismu. Nesmíme zapomínat na to, že zde máme dovozce i vývozce v EU a že jejím hlasům bychom měli rovněž naslouchat. Čili ten přístup by měl být vyvážený a já se těším na další spolupráci s panem Spravodem, nebo bych řekla spíše můj pan kolega Lambsdorff se jistě těší na dobrou spolupráci a vytvoření skutečně kvalitního výsledku, který by pokryl i budoucí vývoj. Děkujeme a nyní Helmu Čolzakue. Děkuji, Bernde. Já souhlasím se všemi, kteří říkají, že se nacházíme ve velmi intenzivní eh, fázi, pokud jde o debatu ohledně eh, ochrany antidumpingu obchodní, eh, obchodní politiky. Maritie to řekla správně, že musíme zde vidět tu hlavní velkou souvislost. Já si myslím, že v návrhu komise komise správně nespadla do té pasti, že by se soustředila na status Číny jako statutu tržní ekonomiky, ale že komise šla dále. A my s tímto přístupem souhlasíme. Tento nástroj eh, musí být ve, vnímán ve vztahu s tím, jakým způsobem eh, nahlížíme na výrobky, jaké eh, podmínky existují na jednotlivých trzích a potom z toho odvodit, jaká pravidla v rámci VTO by měla být uplatněna tak, aby existovala spravedlivá výměna mezi jednotlivými účastníky mezinárodního obchodu. To jsou ty otázky, kterými se musíme zabývat. A proto e, já mám velký zájem na tom, aby se parlament soustředil tady na tento přístup a soustředil se. Potom otázka také cenotvorby. E, to je také důležité potom pro e, to další řešení otázek, jaké faktory eh, jsou zahrnuty do eh, ceny eh, nějakého výrobku. Protože jestliže v budoucnosti se to týká třeba nákladů na dopravu a tak dále a říci potom, jak bychom tady mohli mít spravedlivou obchodní výměnu. To si myslím, že zde si musíme také eh, položit otázku, proč vlastně existují různé koncepce a vnímání tržní ekonomiky. Různí účastníci světového obchodu říkají zde, eh, u nás eh, státní podniky sehrávají důležitou roli, ne, není to pouze Čína, Větnam nebo Ruská federace, ale souvisí to také s tím, jak monopoly, velké firmy, jako třeba ty eh, oligarchické struktury eh, v těch eh, transformačních zemích, takže jak působí na trh a potom jsou z to samozřejmě působit na trh a stanovit ceny. Já si myslím, že potřebujeme diskuzi, kde se neoslabí tady tato otázka, ale také, jak už ty otázky na komisi ohledně eh, studií posouzení dopadu a konkrétní odpovědí eh, na tyto eh, otázky. Je to prostě diskuze, která by měla v dohledné době být realizována a závěrem chci říci, že my jsme v této situaci, protože rada prostě tuto diskuzi neumožnila, takže proto Eh, tady máme to eh, dvouleté období. Eh, pozice parlamentu v této situaci je taková, jaká je, ale já doufám, že s tímto novým návrhem, že budeme mít opravdu vše zahrnující diskuzi mezi všemi institucemi. Děkuji vám, pan Borely. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes uplynul rok od té doby, kdy jsme se začali zabývat touto otázkou. E, týká se to tedy e, Číny jako tržní ekonomiky. A komisi to trvalo než skoro rok, než přišla s novým návrhem, ale ten návrh je pořád stejný. V květnu Evropský parlament vyjádřil jasné stanovisko, potom um, Eh, máme eh, nového prezidenta a eh, článek 15 vypadl z dohody o přistoupení a Čína předložila stížnost u VTO. My jsme konzultovali experty a dnes vlastně chceme učinit krok pozadu, protože tady se jedná o technické úvahy, ale já si myslím, že bychom o tom měli uvažovat politicky a strategicky. Za prvé, kdo jsou aktéři? Za prvé Evropská unie. Různé eh, národy, které se chtějí eh, stát jedním, světa, jedním světadílem, zaintegrovat se a to eh, je dnes eh, v krizi. Čína už je kontinentem a funguje jako tak. Potom máme ty mezinárodní aktéry, máme eh, Spojené státy, eh, a ty nové vztahy mezi USA a Čínou, především co se týče výroby a obchodní výměny. Za druhé, potom tady vidíme, jak eh, jaká je situace eh, v Číně. Prostě eh, se, tady se jedná o automatické uznání Číny jako tržní ekonomiky toto je eh, moment, kdy my musíme podpořit ten způsob eh, našeho vnímání uvnitř hranic, ale i mimo hranice, ale nesmíme si nechat eh, nic vnucovat. 12. Eh, prosince, eh, když eh, vypršela lhůta protokolu o přistoupení, tak Čína si stěžovala, že USA nerespektuje pravidla VTO a jedná se o čtyři z pěti kritérií, které stanovila Evropská unie a o kterých jsme hovořili zde v Evropském parlamentu. Čína se ukazuje tím, co je. Prostě není uh, možné uspokojit Čínu ani ji udržet na obchodní úrovni. Je vidět, že Čína nehledá dialog, ale konflikt. A konflikt hledá s námi, ale i s USA. Uh, eh, vzhledem k této aroganci a k těm uh, negativním Eh, důsledkům, které z toho plynou, tak máme eh, dvě věci, jak se bránit. Čína prostě není tržní ekonomikou v žádném eh, směru a pokud to budeme popírat, tak to budeme lhát. Musíme vystupovat jednotně v rámci Evropské unie a musíme ukázat naši sílu demokratickým národům. Ale toto se neděje. Tento parlament už eh, požádal komisi dvakrát. Jedná se o to, aby byly zachovány eh, těch pět kritérií a fungovat v rámci mezinárodních pravidel. Během naší konzultace byl vydán jasný signál, že ten návrh se musí zakládat na konkrétních údajích a že musíme zohlednit všechny důsledky pro občany a evropské firmy. Ale e, komise nepostupuje vhodně, protože v té odpovědi není těch pět kritérií. Ani tam není posouzení dopadu ohledně pracovních e, míst, které jsou ohrožena v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Je to Eh, bitva eh, proti protivníkovi, který nerespektuje mezinárodní pravidla. A eh, Oni prostě ty pravidla porušují, když se jim to hodí. Vys třeba čínské moře. Tam prostě byl mezinárodní rozsudek a prostě Čína nereaguje. Eh, v, té, eh, v tom Jižním moři. Potom tady máme VTO. Ne, nebojme se těch eh, repres, represálí. Musíme vystupovat jednotně a být si vědomi naší síly. Čína investuje do Junkrova plánu, investuje do horizontu 2020 a budou jednat o investičním plánu. Pro Čínu je Evropa důležitá a my musíme ukázat, že Evropa je důležitá i pro nás. Děkuji vám. Nyní máme ještě šest žádostí o, o slovo, ale máme omezený čas. Eh, ne, sedm žádostí o slovo, takže prosím, omezte se na dvě minuty. Pan Fieler. Thank you very much. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Kdo by si byl představil před rokem, kdy jsme začínali tuto diskuzi, že když máme skutečnou rozpravu, takže vlastně všichni odejdou a nikdo nebude chtít uh, poslouchá diskuzi ohledně ekonomického statutu Číny. Já jsem rád, že alespoň někteří kolegové zůstali. Je to důležitá rozprava bez ohledu na to, že jsme měli to důležité hlasování o CETě. Utilaterální <clears throat> obchodní systém potřebuje přátele bez ohledu na to, co se děje ve Spojených státech. Jako kdyby Pan Trump chtěl plnit své, bože, své sliby, to se málo kde děje u amerických prezidentů, pokud je o obchod. Zdá se, že on skutečně chce udělat ty věci, o kterých hovořil, že je udělá. Například odstranit multilaterální obchodní systém, VTO mu neleží na srdci a myslím si, že je zásadní, aby světová největší ekonomika a nejlepší přátelé VTO jasně ukázali, že my jsme tam a že budeme plnit podmínky VTO. My jakožto kontinent, který je řízen na základě právního státu, to je pro nás zásadní. Pro náš výbor je nejdůležitější se podívat na ta usnesení, která máme, jak tento návrh odpovídá našim vlastním požadavkům, které parlament uvalil na komisi. Já bych rád řekl, že je smutné, že jsme prošvihli termín. Hovoříme vlastně o této situaci po 11. prosinci. My jsme 15 let věděli, že ta lhůta tam je a stejně jsme ji prošvihli a to je docela nepříjemné. V tomto usnesení jsou dvě důležité věci. Kompatibilita s VTO a nestandardní metodologie pro země, které podle nás nejsou tržními ekonomikami. Řekl bych, že to víceméně respektuje obě dvě tyto záležitosti, ale musíme se tomu ještě podrobněji věnovat. Především pokud jde o nějaké manévrovací možnosti využívání těchto nestandardních pravidel. Někteří kolegové tvrdí, že by bylo dobré počkat. Já bych ale varoval v tomto ohledu. Všechny naše právní služby v naší instituci tvrdí, že v podstatě už nyní se nacházíme v nezákonných vodách. A pokud chceme, aby jsme postupovali legálně a zákonně, tak vlastně musíme dodržovat tato pravidla, protože jinak je zde riziko toho, že zde bude málo nějakých nových případů navršení komisi, protože komise tvrdí, její právníci tvrdí, že toto je nezákonná záležitost, takže snad by ne, neprezentovali něco, co je nelegální. A pokud by to udělali, tak by Evropský soudní dvůr řekl, nemůžete to udělat, a pokud ne, tak VTO. Protože možná příště by nás soudili podle jednotlivých případů. A to si myslím, že není dobré. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych nejprve rád poděkoval panu zpravodaji za nesmírně dlouhé, podrobné vysvětlení. Má pravdu v tom, že Evropský parlament se již jasně vyjádřil, pokud jde o tyto nástroje, o obrané nástroje v oblasti obchodu. A když to parlament udělal, tak to tak dělal nejenom u otázky technické, ale především teda i ty konkrétní věci, které se týkaly tržní ekonomiky, zda teda jiná to je, či není tím, eh, touto zemí. A dále to byla určitá strategická komerční politika, se kterou bychom měli přijít v tomto tvrdším světě. Vidíme, eh, že jak to vypadá nyní po Eh, zvolení Trumpa. To samozřejmě zvyšuje celý tento problém, bojuje za protekcionismus. Ovšem ani Obama přece nebyl úplně takovým tím člověkem, který podporoval otevřený obchod. Prohlášení z Davosu Čína, to je nesmírně důležité. Prezident Číny tvrdí, že obchodní záležitosti by měly by být se otevřené a najednou vidíme, že Čína je přece takovým protekcionistickým prvkem. Takže Evropa by neměla být na, naivní a nějakým hlupákem ve světě, protože zde je opravdu riziko toho, že se Evropa nebude dostatečně bránit. Samozřejmě, že ty technické návrhy komise trošku zavírají celou tu rozprávu na technické záležitosti, to je trošku zklamáním, protože základním problémem ale je v tomto ohledu rada, protože na radě jsou země, které jsou proti jakémukoliv zlepšení antidumpingových nástrojů. To, co je úplně neuvěřitelné, tak je mezi těmito zeměmi Velká Británie. Vždyť, ale vždyť oni se rozhodli odejít z Evropské unie, tak proč je to vůbec zajímá? Čili je zde politická rozpráva, technická rozpráva. U technické záležitosti to je především to důkazní břemeno. Nebo procedura stížností. To je nesmírně komplikované. Pokud to teda budeme aplikovat na podniky, na malé a střední podniky, aby ukázali, že došlo k dumpingu, no tak to si vůbec nedovedu představit, jak budou postupovat, kolik zdrojů k tomu budeme potřebovat, nebo například jak, jak pomáhat profesionálům v podávání stížnosti. Toto je zatím velice nejasné, jakým způsobem to bude pak eh, komise šetřit, kde v Číně a konkrétní pravidla, která se týkají kritérií například různých těch jednotlivých ekonomických bodů. A nyní eh, pan eh, Cika hovořil o tržní ekonomice, netržní ekonomice a tak dále. Já si ale myslím, že zde musíme hovořit i o jiných aspektech, abychom se nevystavili a nedostali do Eh, znevýhodněné pozice v rámci VTO. Čili parlament by měl ještě dál eh, analyzovat celou záležitost a doufám, že se tomu budou věnovat všechny eh, frakce našeho parlamentu. Paní Desarnes, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Velice rychle, dvě, tři věty. Samozřejmě, že musíme bránit zájmy Evropanu. To znamená samozřejmě bránit naše obchodní zájmy, aby Eh, to byla silná pravidla. Ale ten návrh komise, to si myslím, že spíš by oslabilo a ne posílilo tato pravidla, protože hm, pro malé a střední podniky eh, to důkazní břemeno to bude tak obtížná komplikovaná záležitost, že to skutečně jim nezjednoduší život. A nyní politická, ehm, politický aspekt. Kolega to nyní řekl velice správně. Já samozřejmě chápu, proč to komise dělá, protože šéfové vlád a státu se sice rozhodli posílit tyto nástroje, ale v podstatě nechtějí eh, jít do žádné konfrontace s Čínou, aby nedošlo k nějakým odvetným eh, opatřením. Čili my v podstatě vlastně, i když tvrdíme, že teda nemohou být tržní ekonomikou, tak najednou prostě nebude vůbec o těchto podmínkách hovořit, čili vlastně ten dialog otevřený, ofenzivní vůbec neexistuje. My jsme prostě měli vystoupit jedním hlasem a mít otevřený dialog s Čínou, která si myslím, že by byla pochopila tuto záležitost. Naopak, my jsme se vstali, čili pokud jde o tržní ekonomiku, tak vůbec o tom nehovoříme, zda teda to Číně udělíme tento statut a proto si myslím, že z politického hlediska to opravdu není dobrá zpráva ani pro Evropu, ani pro Evropany. A na závěr bych řekla, že to je vlastně jde proti tomu, co Evropský parlament ve svém usnesení řekl. Měli bychom být koherentní s tím, co jsme před eh, nedávnem sami řekli. To si myslím, že by bylo záhodno. Děkujeme. Děkujeme. Pan Valesa má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Důležitost eh, čínského MAS je více než symbolický, pokud jde o nedapingové e, procedury, kde 85% se týká vlastně Číny. Ale hlavním bodem naší rozpravy není to, zda Čína e, je či není tržní ekonomikou, protože my víme, že není. Ale jak zajistit to, aby TDA bylo efektivní pokud jde o nějaké zásadní zkreslení tržního charakteru, pokud to neuděláme řádně, tak naše podniky budou trpět. Bude to znamenat ztrátu pracovních příležitostí, zavírání podniků a tak dále. Čili potřebujeme určité zlepšení v tomto ohledu. Ale mohu tento návrh všeobecně podpořit. Ovšem ještě několik bodů. Jsem rád, že Rada konečně našla dohodu v rámci TDA a že nepřistoupila k tomu postupu slonského roku. Ovšem my bychom to neměli uspěchat. Měli bychom to ještě dále rozebrat, zaměřit se na některé body. Asi jsme to měli udělat eh, před 15 lety, ale jakož jsme zaspali, udělejme to nyní a udělejme to dobře. Jsem rád, že to nasazení zde existuje, ale měli bychom se teda vrátit na této cestě. Legislativní usnesení, které jsme přijali před třemi lety, by mohlo být takovým východiskem a jakmile to uděláme, tak bychom mohli hledat možný kompromis na radě, která je pod časovým tlakem. Návrh rady není perfektní, není tak ambiciozní, jak bych si přál, ale věřím, že je to naše role, našeho parlamentu, nalézt vhodnou rovnováhu. A nesmíme spadnout do pasti časového tlaku, protože se zde ty výpočty ohledně dumpingu musí udělat řádným způsobem. Musí zde být vyvážené zájmy v rámci TD a pro následující desetiletí čili podrobněji se podívat na obě tyto problematiky bez jakéhokoliv uspěchání. Děkujeme, David Martin. Thank you, Chair. I actually see this as a... Uh, Děkuji. Eh, já myslím, že eh, toto je celkem eh, vyvážený návrh. A snaží se řešit politické, ekonomické i, i, i technické problémy. Eh, je, myslím, správně, že se snažíme bránit eh, proti neférové konkurenci. A já eh, tady vidím dva klíčové body, které jsou kompatibilní s pravidly VTO. Především důležitým klíčem je tady to, že chceme přesunout důkazní přemeno. Ovšem je e, to skutečně proveditelné. Já myslím, že to by opravdu mohlo být velice těžké, aby e, jak si bylo možná, aby Čína sama e, překládá důkazy. A druhá věc je ta metodika Evropské komise. De facto ona je čím dál tím spornější a staví se proti tomu mnoho a rostoucí počet zemí jak si eh, nejenom Čína, čili otázka je, jestli chceme skutečně eh, takto prohrát. A, já nevím, eh, a de facto my tady máme vlastně otázky ropy a hm, teď tady vlastně otázka ruská, čili otázka je, jestli opravdu můžeme se přidržet té ekonomiky úpravy nákladu Čili poněvadž ono, pokud to eh, neprojde, tak by se mohl zhroutit celý systém, čili my to musíme nějak vyřešit. Eh, paní Alena? Děkuji. Já mám eh, technické dotazy, protože už o těch politických věcech hovořil pan Emanuel Morel. Za prvé, ohledně té stížnosti ze strany Číny, a došlo ještě k nějakým jiným eh, stížnostem, které prostě zahájí takovéto mechanismy? Za prvé, za druhé, v tom návrhu komise se hovoří, že je neutrální, necituje se tam eh, žádná země. Je to paradox, protože dnes hovoříme o Číně, ale zdá se, že ten návrh chce být neutrálním, pokud jde o tom přístupu země po zemi. A potom se tam hovoří o značném narušení. Eh, co je myšleno tím značným narušením? Víme, že různé hospodářské organizace v členských státech můžou uh, hovořit o sociální ochraně a tak dále, tak jaké ty prvky jsou brány na zřetel a bude to v souladu s eh, normami OMC a potom ještě souhlasím se Manuelem, pokud je o důkazní břemeno, protože to může být opravdu další zátěží pro evropské firmy. A závěrem eh, parlament eh, má pozici ohledně tohoto softlo, i když to nebude uplatněno Eh, v komisi. Eh, já si myslím, že ještě můžeme zneutralizovat nástroj obchodní obrany, protože my víme, že pokud se jedná o softlo, tak to znamená, že se e, sníží ten poplatek té země, která to narušila. A já se ptám, proč e, komise nemá na názor parlamentu. E, děkuji, Karolín Kranzweiler. Eh, já bych eh, chtěla ocenit eh, úsilí komise. Jedná se o to, aby byla zaručena pracovní místa v Evropě a aby byla spravedlivá obchodní politika ale já mám už několik pochybností, třeba pokud je o to značné narušení trhu, tak jaká metoda by se zde použila. A potom, co se týče narušení trhu, tak co se stane v případě, že nejsou dodrženy pracovní normy nebo když se třeba poruší mezinárodní environmentální dohody. To by mělo být také zohledněno. Eh, David už o tom eh, hovořil. Eh, komise zde hovoří tedy, že by převzali to důkazní eh, břemeno. Máme dostatek zdrojů, máme dostatek finančních eh, prostředků a podle mě bude asi hodně komplikované, že eh, tyto subvence budou řešeny v transparentní formě, protože vyřešit, co je soukromý sektor, co je subvencováno ze strany státu, takže by bylo dobré posoudit, co se konkrétně stane. A pan Olmajer, uh, eh, Obermeier, uh, eh, já si myslím, že tady se o tom eh, jedná eh, pozdě trošku, eh, vzhledem k tomu, že rada zaspala, tak nyní je vyzván parlament ze strany komise. Tady je jedna věc důležitá, tedy ochrana evropského průmyslu, ale také ochrana evropských pracovních míst. A co je tady nejdůležitější, tak aby to odpovídalo pravidlům VTO, ale také jsou ty nové přístupy, které jsou zde zahrnuty, ale já nevidím, Eh, nějaký velký eh, nějaké přispění ze strany komise. S čím souhlasím je, že my potřebujeme transparentnost, abychom věděli, kdo a jak eh, mm, mm, podporuje, poskytuje tu podporu v těch dotčených zemích. Potom je potřeba jasně definovat, jak to vypadá, ale my nemáme žádnou metodu, kterou bychom použili, abychom Eh, toto potvrdili, potom stanovení nových eh, kritérií, abychom eh, vlastně stanovili, co vede k té cenotvorbě. Co to je za kritéria? To jsou mzdy, pracovní podmínky, environmentální standardy, potom zásahy plánované ekonomiky a celá, celý ten přepravní řetězec a všechno, co k tomu vede, k té cenotvorbě. Tady je potřeba toto všechno upřesnit, aby a k tomu je vyzván Evropský parlament. A pan Prost? Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych chtěl zareagovat na to, co řekl pan Borelli a Marie. Já si myslím, že práce komise Eh, by že tu práci bychom neměli hned odsuzovat. Eh, já, I když jsou tady věci, které jsou úplně přesné, třeba to uh, závažné narušení, nebo když se hovoří o metodice. A potom, pokud jde o důkazní uh, břemeno, pokud to dobře chápu, tak se to musí ještě více upřesnit a musíme udělat eh, srovnávací eh, studie, ale třeba pro mm, mm, střední podnik by bylo eh, jednodušší prokázat to narušení, protože ta čísla pochází z pera komise. Potom třeba Čína by musela prokázat, že tam existuje narušení značné v té druhé fázi. Záleží, do jakého toho bodu se dostaneme. Mm, můžeme to zvrátit, to důkazní břemeno. Můžeme říci, že na konci to jsou Číňané, kteří musí si uvědomit, že existuje narušení trhu. A potom další věc. Poprvé tady máme analýzu, pokud jde o účetní analýzu a je velmi přesnou. To nám umožní mít Eh, analýzu napříč odvětvím a máme tedy věci, které jsme dříve nezohlednili, třeba mzdy. Poprvé eh, se tady zahrnují mzdy, protože pokud nebude svoboda ohledně vyjednávání mest, tak to může být v tom eh, kritériu narušení. Protože když hovoříme o sociálním dumpingu, tak to už je první krok. Já neříkám, eh, že to je věc, která by se nedala kritizovat, ale už je to kroku předu. Já jsem eh, rozhořčen pozicí rady. Řekl se, proč komise nereaguje. Proč? Protože přestože parlament a přestože máme Junkrův návrh, tak já vidím, že eh, rada vystupuje velmi negativně. Je to návrh, který je absurdní, eh, je to velmi prázdné, hovoří se tam o, o tom, jako kdyby to byl nějaký bazar z koberci, eh, různá procenta tam se objevují a jsou tam prázdná čísla. 20, eh, prostě ta zpráva se oznámí v absurdní hodinu. Máme tady dvě podmínky. Aby to bylo účinné, tak komise musí dostat prostředky, eh, lidské zdroje i finanční prostředky, aby to bylo možné. A tady nemáme eh, reakci. Ten rozpočet je konstantní. Je potřeba, aby tam byly položky pro zvýšení eh, prostředků, třeba by se to dostalo z T-typu, protože podle toho, co slyšíme, tak ten T-typ už je téměř pohřben. Pokud chceme, aby to bylo účinné, tak musíme udělat značné studie a udělat je rychle. Také je třeba, abychom uplatňovali právo. A to je odpovědnost rady. Musí si uvědomit, že jedna z eh, problémů Číny je eh, uplatnění práv a potom takováto metodika by umožnila vyřešit problém. A tím pádem bychom měli inteligentní protekcionismus, což je opak toho, co navrhuje Trump, což je eh, nerozumný protekcionismus. Uh, uh, um, eh, děkuji, pane předsedo. Eh, komise tento návrh přijala po eh, skutečně pečlivém a hloubkovém zvážení bereme v úvahu všechny možné důsledky, vzali jsme v úvahu akademické studie a veřejné konsultace. My navrhujeme, abychom šli po příčinách eh, škodlivého dumpingu tím, že saháme eh, k jiné eh, metodice. Tato metodika nám umožňuje napravit případy státních zásahů, které vedou k umělému snižování cen. A to znamená, že plně bereme v úvahu eh, dopad man, eh, dumpingu. Eh, my jsme provedli řadu simulací na základě 30 letých zkušeností a dospěli jsme k závěru, že tam, kde je možné tu alternativní metodiku plně použít, E, účinnost systému e, zůstane zachována a možná posílena. E, také posilujeme systém proti dotování, poněvadž mnohé jsou celkem skryté a mohou výjít na světlo pouze po vyšetřování. Tím, že přesuneme důkazní břemeno, umožní nám to přejít od současné, eh, o současné eh, situace, kdy vycházíme z právního předpokladu a bude tady místo toho nutné operovat s fakty a to je jediná změna. Firm, eh, firm se to netýká. Evropský parlament něco navrhl a my se nyní snažíme mít vyvážené vztahy s Čínou Eh, v souladu s pravidly VTO a také úzce spolupracujeme s dalšími zeměmi, zejména se Spojenými státy. Tento návrh evropskou legislativu výrazně eh, přibližuje současné americké legislativě. Je totiž skutečností, že dnes americká eh, a evropská legislativa se od sebe velmi liší a proto eh, tedy se naše legislativa výrazně liší od eh, metodiky a legislativy jiných zemí. A eh, tak já z toho určitého počtu prvků. Pane Filnere, v této souvislosti třeba je to, jak si chrání to, nebo nemůže to být narušeno biodýslem. Eh, my eh, neříkáme, eh, ne, neoperujeme tedy s tržní, s tržní ekonomika. Podstatné je, aby tedy ceny, které se používají, tak aby v podstatě nebyly výrazně ovlivněny státními zásahy. V této souvislosti bych chtěl ještě jednou říci, že Evropská komise skutečně chce potvrdit, že Čína není tržní ekonomikou. Čína eh, žádala konzultace, mimo jiné také konzultace s námi o současné legislativě a také se Spojenými státy o americké legislativě. Eh, možná jsme se doslechli, že eh, Čína může chtít také debatovat o tomto našem návrhu. Eh, to samozřejmě není dost dobře možné, pokud eh, toto nebude mít eh, podobu přijaté legislativy. No a pokud se týče modernizaci TDA, nic z toho, co je v organizačním návrhu TDM, je také v našem návrhu a naopak. Čili Oba dva návrhy sice se snaží upravit tentýž eh, základní nástroj, ale eh, efektivně se k tomu přistupují úplně jinak a v jiných oblastech. Eh, rada se konečně vyjádřila, má svoji vlastní pozici, jsme velice rádi, že k tomu konečně došlo. No a my tedy uvidíme, jak to nakonec dopadlo. Ano, děkuji. Je skutečně eh, přesvěd, tedy překvapivé, že po eh, dvou a půl letech eh, konečně, no tak budíš. Takže snad se to brzy rozjede. Děkujeme. Pan Siku bych chtěl tuto debatu nyní uzavřít. Děkuji, pane předsedo. Příspěvky, které jsem si vyslechl od kolegů, eh, byly velmi významné a pojednali řadu aspektů, eh, které ten návrh určitě obohatí a prohloubí naši analýzu. Eh, velmi zajímavý byl také příspěvek komise. A já si myslím, že přesto přetrvává ještě řada různých oba vzhledem k tomu, jaké tady máme předpokládané kroky k celkovému rámci a tak dále. Tady bylo řečeno, že je třeba záležitosti eh, více prověřit, ano, a musíme jít více do hloubky. Je eh, třeba mm, eh, abychom opravdu chránili energeticky náš vlastní průmysl, ale to v souladu eh, s eh, pravidly VTO. Eh, skutečně je důležité, aby Evropská unie si ujasnila, jestli tedy nám jde o ochranu průmyslu, zaměstnanosti eh, malých středních podniků. Já samozřejmě budu pokračovat v debatách eh, se stínovými zpravodaji a také zůstanu v kontaktu s komisí. Ano, děkuji. Pravděpodobně to bude v březnu, kdy eh, dostaneme návrh zprávy od pana Čiku. Tím končíme bod 21 a jsme u bodu číslo 22 který souvisí s dohodou CETA. V dohodě s Kanadou jsme dohodli, že otázka eh, soudního dvora by měla být nejenom otázkou bilaterální, ale eh, otázkou mnohostranou. Chtěli bychom v podstatě, aby to byl mezinárodní investiční soud. A jsem velice rád, že oba partneři, Kanada i Evropská unie, toto berou vážně a není to jenom jakési přání, které je kde si zapsané a proto nebudeme mluvit. Chceme zde skutečně pokročit. A já jsem byl přitom, když na konferenci UNCTAD v Nairobi byl tento projekt v červenci představen a Kanada i Evropská unie se tímto zabývala velmi produktivním způsobem. 12. prosince v Ženevě proběhly expertní rozhovory a teď ještě nedávno v Davosu. Já tedy doufám, že na základě veřejných konsultací probíhajících od konce prosince Eh, kde se tedy mohou zapojit všichni do vytváření koncepce Mezinárodního soudního dvora, eh, tak eh, doufám, že tedy z toho všeho v červenci vznikne jasný návrh, jasná koncepce tohoto soudního dvora. Je tedy pravděpodobné, že získáme dostatečný počet partnerů, kteří budou spolu s námi chtít tento projekt Eh, skutečně realizovat. No a eh, z komise zde máme eh, kolegu Brauna, který je expertem v této věci a dávám mu slovo, aby nám představil, co se stalo v nedávné době. Um, thank you, Mr. Lange, good morning. Um, Děkuji, pane Lange. Dobré ráno, dámy a pánové. My jsme nesmírně rádi, že máme tuto příležitost aktualizovat informace týkající se naší práce ohledně tohoto mnohostranného soudu pro investice. Jestli dovolíte, rozdělím svou prezentaci do tří části. Pozadí celého projektu, geneze, ty základní myšlenky, ze kterých vycházíme. Druhá věc, rád bych vás informoval o diskuzích se třetími zeměmi, o kterých jste se zmínil, pane Langen, ve své úvodním slovu. A na závěr možná pár slov k naší interní práci. Takže první. Jak vypadalo celé to pozadí projektu? Vytvoření mnohostranného soudu pro investice bylo poprvé zmíněno v našem koncepčním dokumentu o TTIPu v květnu 2015. Bylo to propojeno se změnami, které byly v oblasti dalšího řešení mechanismu sporu. Zmínili jsme se o tom v návrhu textu ohledně té typu, byly tam konkrétní doložky, které by se týkaly toho přechodu od bilaterálního systému soudu k mnohostrannému soudu. To teda bylo již v návrhu o té typu zmíněno a nyní je to i v textu ohledně dohody CETA, který je analyzován v Evropském parlamentu, je to i v textu ohledně jednání s Větnamem, a ve všech textech, které prezentuje EU dalším partnerům. Čili pokud jde o tento mnohostranný soud pro investice a jeho tvorbu, to znamená, že my vlastně vycházíme z těch eh, textů o jednáních s jednotlivými partnery, s Větnamem, SETou a té typu. Čili ty hlavní myšlenky není. Jak to vypadá, ty hlavní principy? Vytvořit soud první instance, který bude mít i možnost odvolání. Soudci, kteří um, zde budou jmenováni, budou pracovat na plný úvazek, permanentně budou mít určité uh, období práce, to znamená, že nebudou mít jiné profesní aktivity. Dále samozřejmě předpokládáme, že tento soud bude transparentním soudem, tak jak to vidíme v našich bilaterálních dohodách. A snažíme se zajistit zároveň, aby rozvojové země, především nejméně rozvojnuté země, mohly efektivně operovat v rámci tohoto systému. Jeden z návrhů, o kterém se zde zmiňujeme, je vytvořit takové poradní centrum, které by pomohlo eh, těmto zemím v případě soudních sporů. Snažíme se vytvořit ambiciozní základnu pro uplatňování tohoto nástroje, který by mohl být potenciálně aplikovatelný na všech 3200 investičních dohod, které máme podepsány. A samozřejmě, že by byl uplatňován i na budoucí dohody. Nesmíme zapomínat na to, že tento mnohostranný soud pro investice nebude vlastně tvořit nějaký základ, pokud jde o řešení sporu. Bude reformovat, bude pouze reformovat tento mechanismus. To znamená, že zde nebude nějaká ad hoc arbitráž, která existuje v rámci většiny těch 3200 dohod, a že to v podstatě bude taková permanentní judikatura. To je něco, co nám leží na srdci, to musíme ještě dále rozvinout, dalším způsobem proanalyzovat, prodiskutovat, především s Evropským parlamentem. Ovšem z tohoto vycházíme. Od léta loňského roku již pracujeme na mnoha iniciativách, snažíme se dále rozpracovávat tyto nápady se třetími zeměmi. Pane Langene, vy jste se o tom již zmínil, na Světovém investičním fóru probíhala rozsáhlá diskuze v Nairobi v červenci loňského roku a zároveň na setkáních OECD v říjnu loňského roku jsme měli paralelní jednání. Nejdůležitější schůzka v tomto ohledu byla schůzka odborníků, expertů v Ženevě v prosinci. Tam bylo zastoupeno 160 účastníků, kteří zastupovali 60 různých zemí a 8 mezinárodních eh, organizací, které jsou aktivní v tomto ohledu. Tato diskuse proběhla tak, na takovém základě, bez jakýkoliv závazků, to znamená taková eh, první vstupní diskuze. A zjistili jsme, že to je myšlenka, která zaujala eh, většinu zúčastněných, ale potřebujeme ještě dopracovat technické záležitosti. Minister Champagne z Kanady a paní komisařka Malstrom organizovali minulý týden pracovní snídaní s ministry v Davosu. 29 zemí zde bylo zastoupeno, většina na ministerské úrovni, na to, této pracovní snídani. Byla to bohatá, kvalitní diskuze, která se tohoto projektu týkala. Velká většina zemí, které zde byly zastoupeny, vyjádřili zájem o tento soud a chtěli se dále podílet na diskuzích. V současné době zvažujeme další kroky. Nejpravděpodobnějším dalším krokem bude další technická schůzka, tak jak to probíhalo v Ženevě v prosinci, možná i o dalších věcech, které mezi tím vyvstanou a my se samozřejmě těšíme v tomto ohledu i na příležitosti diskutovat eh, o tomto tématu na ministerské úrovni. A nyní se dostávám ke třetí skupině záležitostí, o kterých jsem chtěl pohovořit, a to je interní práce komise v tomto ohledu. Vy jste se o tom, pane předsedo, zmínil. Analýza dopadu probíhá v současné době. Analýza dopadu tohoto projektu, ta byla zahájena 1.8. Komise zahájila veřejné konzultace na základě této analýzy dopadu, a to v polovině prosince a poběží to až do 15. Komise chce finalizovat zprávu o analýze dopadů ještě před letní přestávkou v červenci. Komise poté přijde s doporučeními zahájet jednání a s takovým návrhem vyjednávacích možností koncem letošního roku nebo začátkem roku 2018. A poté budeme muset samozřejmě požádat radu o schválení tohoto povolení či autorizace. Pokud jde o hlavní směry. A poté budeme moci oficiálně zahájit jednání, to znamená odklon této první etapy takových úvodních jednání do <laughs> etapy oficiálních jednání. Nedokážeme nyní ještě předpovědět to fórum, formát či čas, který budeme potřebovat pro tato jednání, především pokud jde o ten formát a fórum. My o tom samozřejmě hovoříme s různými mezinárodními organizacemi a s různými zeměmi, které by mohly mít zájem o tento soud, čili to ještě uvidíme, jak mm, se bude dál vyvíjet eh, tento aspekt celého projektu. Komise zároveň se snaží nějak zkonkretizovat fungování soudu, postup jmenování soudců, právní záležitosti, které se týkají vymáhání. Čili rozvíjíme a pracujeme na podrobnějších dokumentech, které by měly být základem diskuze s jinými evropskými institucemi či technickou diskuze, která bude probíhat na radě a samozřejmě diskuzi se Evropským parlamentem. A my samozřejmě budeme velice rádi pokračovat v dialogu s Evropským parlamentem, poskytování informace i o těch dalších um, technických záležitostech a těšíme se na vstupy a příspěvky z vaší strany. Děkujeme, Koline. Máme zde několik přihlášených do diskuze. Dvě minuty každý bych vás poprosil abychom měli dostatek času. Takže Imar Rodriguez je prvním řečníkem. Děkuji, pane předsedo, děkuji také eh, řediteli z komise za prezentaci. Já Eh, hájím eh, potřebu toho, že máme mít eh, mnohostranný soud pro investice, protože já si myslím, že nemá smysl, aby když vznikají konflikty mezi investory a mezi státy, aby se to dělalo ad hoc. Je důležité, aby nezávisle na tom, o jaký, invest, o jaký stát se jedná nebo o jakého investora, tak aby byla stejná pravidla pro všechny. Ale kromě toho mám ještě několik eh, pochybností. ze strany odborných organizací, ze strany profesních organizací, právníků a soudců znějí hlasy, že to potřeba není a že by se, jsme se měli obracet na národní tribunály a že bychom neměli mít paralelní justici. Já bych chtěla vědět, Eh, které argumenty má komise, aby zareagovala na tady tyto záležitosti a dotazy? Za druhé, eh, příští eh, konference Světové obchodní organizace se bude konat koncem roku v Argentíně a já bych chtěla vědět, zda se využije toto fórum, aby se tam prosadilo všechno aby se dosáhlo vytvoření tohoto soudu pro investice. Také bych chtěla vidět, které země by mohly co nejvíce přispět pro uskutečnění tohoto soudu. Během veřejné konzultace já jsem se zapojila, abych do toho mohla zahrnout profesní organizace a nevládní organizace, aby i e, zaměstnavatelské organizace mohly přispět a oni se mě vždycky ptají, je třeba, e, má stejnou váhu jednotlivec, anebo třeba e, kolektiv, ať už je to odborový svaz nebo profesní organizace, takže jakou váhu má každý z těchto hlasů? A ne Marie Minerv? Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, dit multilateraal investering... Děkuji. Tady eh, tento mnohostranný soud pro investice eh, vyžaduje kritický pohled za prvé. Je to eh, právní základ a pro slabší země musí existovat možnosti zlepšení. Protože třeba u veřejného slyšení se jednalo o 95 negativních reakcí. Musíme tady eh, mít regulaci z německého hlediska. To vypadá tak, že není potřeba takovýto soud. A proč přesto to chcete prosadit? Eh, co se týče Eh, řešení sporu, tak to spadá do národních kompetencí. A co se týče kompetencí soudu pro investice, tak eh, tam to spadá do mm, administrativního práva, pracovního práva, občanského práva a eh, Evropský soudní dvůr nemá tyto pravomoce, jak to vyřešíte. Potom tady je ještě otázka finanční odpovědnosti, možnosti odvolání a prověříte, eh, zdali by se to týkalo nějaké skupiny populace, protože takovýto soud také eh, podkopává kompetence Evropského soudního dvora. Eh, protože pokud se na to zeptáte Evropského soudního dvora, tak oni na to budou nahlížet takto. Potom rovné zacházení a zákaz diskriminace. To je něco, co se v tomto systému pořád uplatňuje. Ale potom je tady právo na regulaci a, a zmizí tady toto v rámci soudu pro investice? A mohlo by to také eh, vést k mnohým žalobám, tedy tato situace. Ich möchte nachfragen, wie das mit já bych se chtěla dodatečně zeptat, jak to vypadá, když eh, v případě těch eh, starých eh, smluv budou tyto staré smlouvy přepracovány prostřednictvím toto mnohostranného soudu pro investice, nebo jak to vypadá? To je určitě velmi důležitý dotaz. Děkuji vám. Maria Mena? Děkuji vám. Já si myslím, že systém ISDS si vyslechl mnoho kritiky a je to vždy středobodem diskuzí. A jestliže to nahradíme něčím, co je ještě horší, než to, s čím se počítá do posud, tak to by určitě byla škoda. Děkujeme komisi za odvedenou práci. My jsme vždy hájili mnohostranost. Je důležité, abychom v tomto směru pokročili. A první dotaz je řekla Anne-Marie. Vy se eh, zavážete k tomu, že v ten den, když už bude eh, konkrétní eh, podoba připravena, což ještě tomu tak není, tak vy se zavážete, že požádáte o stanovisko Evropský soudní dvůr. My o to žádáme v souvislosti s ISDS a potom jsme to dostali. Bylo by asi škoda nemít stanovisko i k tomuto ze strany Evropského soudního dvora. Ta komise by se Eh, mohla eh, zavázat eh, tady k tomuto testu, protože se jedná o tento nástroj. Na trzích ochraně investorů se kritizovalo, že pouze investoři mohou přijít se stížnostmi proti státu, ale samozřejmě je to kapitola investorů, tak samozřejmě se to musí zaručit, ale i investoři mají povinnosti. Oni se musí zavázat respektovat věci související s investicemi. Nebylo by možné, aby nějaký stát, ale třeba i třetí, strán odborový, třetí strana odborový svaz nebo nevládní organizace by se mohla obrátit na tento mnohostranný soud pro investice a podat eh, žalobu na investora, když nerespektuje věci, ke kterým se zavázal. Bylo by to možné? Děkuji. Helmute? Eh, eh, Děkuji. Děkuji. Já Hm, bych tady eh, měl několik eh, otázek, poněvadž ano, tady ten asi bude nadále pokračovat, ten vícestranný obchodní systém, včetně řešení sporů. Já si vzpomínám na určité eh, problematická, problematické návrhy z 90. let, které zkrachovaly. A ta otázka je, budeme-li mít eh, mezinárodní soud, bude to skutečně fungovat tak, aby eh, se zde eh, de facto multilaterálně vykládalo právo. Kde by byla jeho pozice? U OSN nebo u VTO nebo v rámci čeho? Prostě jaká by byla Eh, jak byl vlastně ten právní základ pro to, aby se zde eh, řešili problémy a uznávala se to řešení, <clears throat> poněvadž eh, de facto jde také o to, aby se ta rozhodnutí poté realizovala, řekněme, v národní legislativa, protože já vím, že třeba Spojené státy byly k takovému tomu multilateralismu eh, kdykoliv eh, v minulosti eh, celkem skeptické. A to se týkalo třeba u ICC, čili mě by skutečně zajímalo, jak by to bylo zajištěno, jak to vůbec fungovalo. Pan Fialner? Děkuji. Já si myslím, že skutečně bychom měli Eh, se více věnovat tedy opravdu eh, podstatným, podstatným otázkám eh, ochrany, ochrany naší tedy zájmu. Čili toto je jenom jeden aspekt, tedy toto řešení sporů. Čili <clears throat> my skutečně musíme mít, musíme mít nějakou vizi toho, jak by to mělo vypadat, spíš než abychom teď topili v detailech, jak to bude technicky fungovat. A mm, další věc. Eh, mnozí eh, eh, tvrdí, že my buď to nepotřebujeme mnohostranný nebo vícestranný soud, nebo prostě nemusíme dělat, ale, <clears throat> ale my přece takové instituce máme. Máme ten stálý arbitrážní důr v Hágu. Ano, <clears throat> to prostě bylo už to, to, to, je, to je stará myšlenka už eh, z 19. století, takže eh, <clears throat> já nevím, eh, proč se tady snažíme vymýšlet znovu ještě kulatější kulo, spíš prostě použijeme stejný model a snažíme se ho nějak institucionalizovat. Otázka je tady prostě, jak přesvědčit Spojené státy. Ale ty Spojené státy přece jsou toho součástí. Já nevím, proč tedy se nesoustředit na to, co už máme a rozvíjet to dále, než začíná od nuly. Eh, já eh, tady toto nechci, ale myslím, že se budeme muset zabývat dvěma věc, eh, věcmi. Asi tady uslyšíme, že ti arbitři by tam, byť by měla být prostě zaměstnání plným časem. Já si myslím, že ne. Protože jestli tady Eh, protože jestli je tady nějaká, nějaká, eh, nějaký princip eh, nebo nějaká kritika, tak jak mm, říkáme, že ten člověk jedno dělá arbitráž, po druhé zase poradce. Já, já myslím, že <clears throat> to je otázka akademické kariéry, do toho bychom neměli zasahovat. A druhá věc, Myslím, že žádná strana, ani stát, nic takového by měla tady nominovat Eh, arbitry. Eh, my to, máme, my to máme s Větnamem udělané tak, že tamnější komunistický režim může jmenovat arbitry, to se mně vůbec nelíbí. A eh, možná, jestliže tady máme jednoho špatného arbitra, tak já myslím, že je to vyváženo deseti dobrými. Ano, ano, dobře. Eh, takže pan Filner nabízí další, další šampaňské a teď je Šake. Ano, eh, stručně. Já vítám pokračující úsilí Evropské komise, která se snaží eh, vyřešit systém, který je zastaralý a který nikomu nevyhovuje. Já myslím, že to řešení není jednoduché. Nicméně mě by zajímalo něco více o tom, jestli eh, se budeme zabývat také mm, tím obsahem těch stávajících bilaterálních smluv, eh, poněvadž pokud se budeme zabývat touto procesní stránkou, tak to mm, nevím. Eh, či zajímalo mě, zda někdo, zejména členské země EU, Eh, usiluje o nějaké řešení pro stávající bilaterální obchodní smlouvy. Co tedy je možné udělat, kromě eh, zavádění nových procesů a zavádění nových eh, mezinárodních standardů? Já myslím, že v případě Kanady a na se to děje, ale hm, nevím, jestli taky někde jinde. Já bych chtěl poděkovat Eh, poslancům za to, jak se vyjádří k této problematice a já se nyní pokusím za komisi reagovat co nejlépe. Eh, měli jsme tady taky otázku eh, paní Rodriguez a sice ta myšlenka, která se točí kolem řešení obchodních sporů, Eh, Vždy se opírala o to, že de facto jde o mezinárodní spory, takže také mezinárodní eh, judikatura by měla být eh, vlastně tím nejlepším způsobem, jak to řešit. Prostě, aby se to neodehrávalo v prostředí domácích soudů. Je to v podstatě logika, která je za Evropským soudním dvorem. Tam se řeší tedy stát problémy a spory v rámci EU. Čili eh, toto je vlastně ta myšlenka, o kterou se to opírá. Vy jste hovořili o <clears throat> ministerském setkání Buenos Aires eh, loni v prosinci. Já myslím, že eh, není příliš pravděpodobné, že ty Buenos Aires tady v prosinci letošního roku by se to mělo projednávat poněvadž je tady eh, řada zemí, která o tento projekt zase eh, neví příliš velký zájem, čili eh, v podstatě ta jednání by byla nejvhodnější na půdě VTO. Určitá debata asi tam proběhne, ale žádná formální debata. To je de facto předpověď, kterou činím v lednu pro prosinec Eh, země, které o to mají zájem, tak eh, k tomu přistupují z různých eh, pohledů, jako příklad Argentina. Argentina má řadu problémů v případech, které, kde ona je to žalovanou stranou. A jsou to případy, kdy existuje, existuje různá pravidla pro ty též případy my tady máme eh, eh, případ eh, anulování a to je velice jaksi úzký problém a ta, ta anulace, tam se říká, že to je velice specifický problém a tady tím se nedá nic spravit. Čili Argentina má zájem o zlepšení stav, stávajícího systému. Pakistán eh, reviduje svoji eh, politiku podpory investic do budoucna a eh, součástí toho samozřejmě je také řešení sporů. A považuji solidní systém řešení sporů za důležitou součást. Čili tady vidíte různé pohledy na tuto věc. Pokud jsem správně rozuměl otázce o veřejné konzultaci. K tomu už jsme tady zasahli několik komentářů, přičemž všechny strany se mohou vyjadřovat a mohou také zasílat písemná vyjádření. My vše budeme analyzovat. Tady nemáme žádnou hierarchii těch jednotlivých podání skutečně budeme se zabývat všemi a všechny se potom nějak promítnou do naší hodnotící zprávy v červenci. Otázka právního základu. To je problém, který bude potom vyjasněn v stanovisku Evropského soudního dvora v případu Eh, obchodní dohody s Singapurem, včetně tedy ochrany investic. Eh, eh, generální advokát před Vánocemi potvrdil, že EU e má tedy právo o, na tedy řešení otázek, pokud se týče přímých investic. Dále jsme tam měli otázky konsistentnosti s evropským právem. Já myslím, že stojí za to, abychom si vyjasnili, pokud tady to mám trošku rozpracovat, eh, toto myšlenka toho soudu je eh, tedy taková, že se tady budou řešit pouze soudové pro tedy eh, odvolací případy. Eh, přičemž vycházet se bude z příslušné smlouvy, tedy CETY třeba. A tady bude ten multilateralismus zakotven. No a dále je tady otázka konzistentnosti určitých ustanovení CETY s evropským právem. Čili tato ustanovení eh, potom nebudou eh, v gesci toho eh, mnohostraného soudního dvora. Vlastně Belgie požádala Evropský soudní dvůr, aby se k tomu vyjádřil. A potom, pokud jde o možnost regulování, to je samozřejmě v souladu s dohodami, tak jak to vidíme i u těch, u těch um, bilaterálních soudů. A dále zazněl dotaz ohledně starých původních smluv. Toto je klíčová záležitost, o kterou se snažíme. To znamená, že vytvoříme vlastně tento soud a poté mechanismus, který by umožnil aplikaci nastávající smlouvy. Způsob, jaký k tomu přistupujeme, je následující. To znamená, že každá země nemusí potom samostatně přizpůsobovat své bilaterální dohody, ale že v podstatě to proběhne na základě těch ustanovení, které se týkají mnohostraného soudu. Incetral. Incetral tato eh, úmluva, eh, která se týká transparentnosti u investic, eh, je uplatňována tímto způsobem. To znamená, že nemusíme poté upravovat jeden po jednom všechna ta pravidla. Čili pokud s tím budou země souhlasit, tak dojde k automatickému, automatické aktualizaci na základě těch bilaterálních dohod. Paní Arena se ptala i na povinnosti investoru. To je samozřejmě zásadní otázka, o které diskutoval i váš parlament, pokud jde o investiční politiky EU. Je to věc, eh, která se musí řešit i v rámci hmotných eh, základních smluv, pokud jde o nějaké požadavky třetích stran proti investorům, tak samozřejmě je důležité, aby se tím zabýval i tento mnohostranný soud pro investice. Pan Schulz se ptal, zda to bude součástí VTO nebo OSN. Já skutečně zatím ještě nevím, toto je proces na samotném počátku. Ideálně by se to zasadilo do jedné ze stávajících mezinárodních organizací, ať už je to systém OSN či VTO. To podle mého názoru by bylo rozumné, ale záleží rovněž na tom, kolik zemí by do toho bylo zapojeno, jak by na to nahlíželi členové stávající organizací, zda by to nějakým způsobem zapadalo, fungovalo. Čili ideálně ano, bychom si přáli, aby to byla jedna z těchto dvou organizací, ovšem potrvá ještě nějakou dobu, než budeme mít jasnou představu zapojení Spojených států do celého eh, tohoto projektu. To je samozřejmě věc, která bude ještě možná komplikovat celou záležitost a řešení. Pan Šalke, pan Fielner, se zmínili o té hmotné ochraně. Jsou zde různé názory, skupiny, které se začínají věnovat těmto pravidlům v oblasti investic, usnadňování investic a tak dále. Není vyloučeno, že budeme hovořit o těchto pravidlech ohledně hmotné ochrany. Komise si myslí, že ten čas asi ještě není úplně zralý jakmile k tomu dojde, tak samozřejmě budeme chtít, aby tento mnohostranný soud pro investice poté nějakým způsobem fungoval na základě těch hmotných pravidel. Samozřejmě, že i stávající soud, arbitrážní soud a i soud v Hágu se zúčastnili jednání v Ženevě paní Georgieva, která je zodpovědná za Světovou banku, eh, se rovněž eh, zúčastní schůzky v pátek. A dále tam je možná ad hoc arbitráž, to znamená, že to bude, tato možnost je pořád zůstává, strany si budou moci zvolit svého arbitra. Pokud to ale bude takový permanentnější systém, tak eh, ta stávající pravidla budeme muset změnit, pokud jde o ty ad hoc arbitráže. Samozřejmě, že tam, kde je to užitečné, tak chceme, aby ten stávající systém fungoval dál, ovšem není bohužel úplně vybaven tomu typu sporů, tak jak je vnímáme do budoucna. Pokud jde o právníky, většina z nich by byly akademiky, pane Fjellnere, Evropský soudní dvůr, jak víte, rovněž eh, má soudce, kteří jsou akademiky. A pokud jde o jmenování, to je nesmírně důležité, souhlasím s vámi, musíme být nesmírně obezřetní ohledně jmenování těchto soudců. Jedna z věcí, kde ještě nemáme úplně jasno, ale pracujeme na tom a snažíme se přijít s nejlepším možným systémem jmenování soudců. Já doufám, že jsem snad vyčerpávajícím způsobem odpověděl na všechno. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda a my samozřejmě budeme dále v kontaktu a budeme sledovat tento projekt komise. Děkujeme. A úplně posledním bodem na našem programu nyní je bod číslo 23. Tu je dohoda ve formě výměry dopisů mezi Evropskou unii a Brazilskou federativní republikou, která se týká vstupu Chorvatska do EU. Pablo Zalpa Eh, je náš zpravodaj, ovšem musel odejít, takže pan Fízer ho zastoupí. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, jak jste řekl, Pablo Zalba je v Madridu, je prezidentem úvěrové banky a proto já navrhnu, co jsme měli v plánu. Po Eh, přistoupení eh, Chorvatské republiky Evropská unie rozšířila svou celní unii, protože to je v souladu eh, s pravidly VTO a to znamená, že společně musela kompenzovat přístup Brazilské federativní republice, protože celní unie tím pádem Eh, znamená zvýšení cel pro Brazílii. Nakonec eh, se podepsala dohoda v roce 2016 2000 eh, v červenci a podepsali jsme tedy tuto smlouvu a na základě této dohody do svého celního seznamu je v seznamu 27, kde jsou tedy informace o celním Eh, celních kvót pro eh, cukr a pro drůbež. A eh, Evropská unie tedy jedná o dalších celních kvótách. Pablo Zalba měl za to, že Evropský parlament by měl souhlasit s uzavřením této dohody. Ale tato dohoda, i když se netýká nových koncesí, ale týká se kompenzací, tak přes toto všechno zpravodaj eh, by chtěl zdůraznit, jak citlivé jsou tyto dva druhy výrobků pro zemědělství celé EU. Z tohoto důvodu eh, to vyvolalo určité znepokojení, protože eh, tato odvětví si stěžovala na nedostatek účasti a možnosti účasti a konzultace ze strany komise, protože to může mít vliv na jejich konkurenceschopnost v rámci Evropské unie. A navíc vzhledem k tomu, že se jedná o citlivou věc pro naše zemědělství, parlament měl být také informován během vyjednávání. Proto zpravodaj žádá komisi, aby v budoucnosti vyjednávala v souladu s pravidly VTO transparentnějším způsobem a aby byl parlament vždy informován a dotčena odvětví během všech fází vzhledem k jejich názorům, když se eh, ta jednání týkají těchto kritických odvětví. Takže ten návrh je tedy schválit tuto dohodu, ale do budoucnosti by bylo vhodné, aby Evropská komise eh, brala na zřetel to, co jsem právě řekl. Eh, děkuji, pan Danty. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také zpravodaj za odvedenou práci a jak už bylo řečeno, je to dohoda, která se vyjednala mezi EU a mezi Brazílií po tom, co Chorvatsko přistoupilo do Evropské unie v roce 2013. Nejedná se o nové koncese, ale jedná se o kompenzaci pro Brazílii Eh, v souladu s pravidly VTO. Eh, co se týče odvětví cukru, což je jedno z nejdůležitějších odvětví, tak bych chtěl říci, že toto odvětví vyjádřilo své obavy ohledně této dohody, protože Evropská unie je hlavním světovým producentem eh, cukrové řepy. A 20%, eh, mm, eh, je to tedy 20% celkového procenta, 80% je z třtinového cukru. Co si, eh, je potřeba vyjádřit naše výhrady, protože před přistoupením tam bylo clo 11% během prvních let, potom se to clo zvyšovalo a toto clo a toto všechno vlastně umožnilo dospět k dohodě na omezené období sedmi let za, s menším objemem než to, co žádala Brazílie. E, jednoho se 114 e, tisíc tun a Brazílie žádalo, žádala přes 300 tisíc tun. E, takže tady máme to clo 11 eur což je nízké clo v porovnání s tím běžným 78 eh, tisíc je eh, pro Brazílii a zbytek pro ostatní země. Abychom zhodnotili tato čísla, musíme si připomenout, jaký objem už Chorvatsko vyváželo před touto dohodou, protože Chorvatsko v roce 2011, eh, pardon, dováželo, protože Chorvatsko v roce 2011 dovezlo 95 tisíc tun, takže je to prakticky e, stejné množství. Je to tedy to stejné množství, které e, Chorvatsko dováželo e, před přistoupením z Brazílie. Je důležité, aby Evropská unie mohla dále vyjednávat stejným způsobem s partnery Mercosur a je důležité, abychom Eh, mohli zajistit ochranu těchto odvětví. My jsme vzali na zřetel obavy, které nám byly eh, vyjádřeny ze strany producentů eh, cukru, především co se týče cukrovky, řepy cukrovky, protože tato dohoda samozřejmě je dána do souladu s tím, že se zruší kvóty Mm, v září, e, což e, na druhou stranu to pomůže těm e, cukrovarníkům, kteří nyní zažívají vysoká cla, tedy bez ohledu na ten objem, který byl v jedná z Brazílii. Já souhlasím s názorem zpravodaje především, Eh, co se týče žádosti na komisi, abychom byli transparentní, aby byla komise transparentnější a obezřetnější a také, aby se více zapojil Evropský parlament, stejně tak jako zúčastněné zainteresované sektory v takovýchto vyjednávání, především když to může mít negativní dopad na producenty v Evropě. A závěrem bych chtěl říci, že my souhlasíme s schválením této dohody. Děkuji Eh, Helmute Šolci, chceš k tomu něco říci Zague? Nemusíš. Mm, Stručně eh, já sdílím obavy některých eh, kolegů. Ano, tento uh, problém, pokud jde o vyjednávání uh, Mercosuru, tak tam se jedná o budoucí uh, dohody, takže je potřeba, aby to bylo komplexně vyjednáno. A Eh, co, eh, tady jsou důležité aspekty sociální, pracovní a environmentální, protože se nejedná pouze o producenty eh, cukrové řepy, producenty cukru, ale musíme mít také na zřeteli ty, pro, ty producenty cukrové třtiny v Brazílii tam všichni, kteří jsou aktéry. Musíme tedy mít na zřeteli celkový komplexní pohled na tuto výměnu. Ano. A Mercosur to určitě není věc jednoduchá. Komise, eh, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Ne? Ano, prosím. Thank you, Mr. Chair, and... Eh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji za zprávu a doporučení. My si velice vážíme eh, tady tohoto návrhu pro eh, provizorní dohodu. Eh, máme zde doporučení Brazílie, hm, samozřejmě souvisí to s přistoupením eh, Chorvatska do Evropské unie. Vím, že cukr jako komodita to je velice citlivá záležitost, ale hm, myslím, že je tady nezbytné, že tady musíme hovořit o kompenzacích. Eh, já eh, bych tady chtěla tady zareagovat na jednu věc. Vy jste hovořili o eh, mm, vlastně pozadí a kontextu. Je tady otázka transparentnosti, jak tady někteří o tom hovořili. Já bych vám vás chtěla ujistit, že my určitě plně respektujeme interinstitucionální dohodu a dávali jsme vám systematicky k dispozici veškeré dokumenty Eh, prostě to, co měli vyjednávači, to měl také výbor ENTA. A kdykoliv to bude nutné, já chci vás ujistit, že eh, jsme připraveni s vámi jednat kdykoliv je třeba. Pokud se týče tedy sektorálního zapojení, hm, eh, máme zde kontext společné politiky rybolovu, máme zde Eh, také možnost, že tento sektor se také může kdykoliv ozvat, když se jich eh, otázky týkají. Čili my chceme být transparentní, eh, pokud tedy chcete toto debatovat na, na základě 24.6 krát, tak to jsme kdykoliv připraveni. Pan Vises. Děkuji za vysvětlení komisi. My trváme na tom kritériu transparentnosti každopádně a také bych chtěl eh, poděkovat kolegům eh, za jejich vystoupení a že souhlasí s tím, aby byla tato dohoda schválena. Já doufám, že potom s tím nebude problém, až o tom budeme hlasovat a že to bude moci být eh, schváleno. Děkuji. Děkuji. Pozměňovací návrhy, pokud budou, prosím překládejte do 26. ledna 11 hodin a hlasování proběhne na příštím zasedání našeho výboru. Děkuji, končím toto zasedání a těším se na sledání v 15 hodin.